Okay, um, good morning. Eh, dámy a pánové, dobrý den vám všem. Vítám vás na tomto slyšení eh, o eh, ženách v krizi a o návaznosti krize na genderové aspekty. Jsem velmi rád, když vidím, jak mnoho lidí je tady v sále. Já myslím, že se rovnou pustíme Eh, do prvního projevu. Dám slovo prvnímu řečníkovi a jsem velice rád, že vám mohu představit pana Pitelu, eh, místo předsedu eh, Evropského parlamentu, který je prvním řečníkem a hned mu dávám slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedo Mikele Gustafsone. Jsem velice rád, že vás zde mohu přivítat jménem našeho předsedy parlamentu Martina Šulce dnes na této akci zaměřená na oslavu Mezinárodního dne žen. Chci vám popřát a přivítat vás zde v tomto sále. Je jsem poctěn, že mohu zahajovat dnešní oslavy Mezinárodního dne žen zde v Evropském parlamentu, tak jak je uspořádána tato oslava výborem FEM pro ženská práva a rovnost genderu společně s ředitelstvím pro vztahy s národními parlamenty. Těší mne, že zde vidím tolik zástupců národních parlamentů. Na základě posilování pozice národních parlamentů prostřednictvím Lisabonské smlouvy se naše spolupráce s nimi intenzifikuje. V roce 2013 oslavy Mezinárodního dne žen se budou zaměřovat na téma Odpověď žen na krizi. A proto dnes budeme mít výjimečnou příležitost vyslechnout si účastníky této konference ohledně situace žen a ohledně, a budeme si moci vyslechnout výměnu e, osvědčené praxe. Výměna osvědčené praxe má zásadní význam v oblasti genderové rovnosti, která bývá někdy odsouvána stranou v průběhu současné hospodářské a finanční krize. Jak všichni víte, Evropská unie od roku 2008 čelí té nejhlubší hospodářské a finanční krizi od 30. let tí, což má mnohé negativní dopady na všechny občany Evropské unie, zejména však na ženy a na ochranu jejich práv. Narůstající nezaměstnanost, Úsporná opatření, škrty veřejných výdajů postihly především ženy, a to přímo. Krize navíc zhoršila výskyt násilí na ženách. Zneužívání ehm, ať v práci či jinde domácí násilí. Evropský parlament Zblízka monitoruje situaci eh, žen v době krize a ekonomického útlumu a napsal nedávné usnesení, v němž uvádí, že je zásadní posilovat genderový rozměr při definování opatření zaměřených na potlačení krize. Výbor FEM přijal 19. února tohoto roku návrh usnesení právě k tomuto tématu a zdůrazňuje, že hospodářská krize má eh, různý dopad na muže a na ženy. Na ženy tento dopad je horší, především v druhém období této krize, která je charakterizována rozpočtovými škrty ve veřejných výdajích. Harmonizovaná činnost na úrovni EU i členských států společně se zvláštními opatřeními zaměřenými na žemi je nutná k tomu, aby se tato situace změnila. Nicméně je důležité zdůraznit také to, že v době krize máme také šanci na to, abychom nově promysleli naše politiky a priority. A to proto, abychom krizi mohli využít jako příležitost ke zrychlení strukturálních a společenských změn. Těším se na plodnou diskuzi a děkuji všem, vám všem, za váš zájem a ochotu přijmout pozvání na dnešní konferenci. Thank you very much, um, um... Děkuji vám, pane Pitelo. Je nám velikou ctí, že jste přišel a přednesl projev hned na úvod naší konference. Také vám chceme poděkovat ze srdce za to, že jste mezi námi. A nyní pokročíme k dalšímu bodu programu. Mezinárodní den žen se poprvé slavil v Rakousku a dalších zemích v roce 1911 více než milion žen a mužů se tehdy účastnilo oslav a kampaně za ženská práva, zaměřená především na eh, volební právo, boj proti diskriminaci a možnost eh, účastnit se veřejného života. Tato příležitost nám také umožňuje, abychom vedli politický dialog na evropské úrovni ohledně témat, která se týkají žen. Eh, poskytuje nám to příležitost, abychom sdělili eh, občanům, jak eh, v této oblasti pracuje parlament. Eh, vzhledem kontextu ekonomické krize v Evropské unii a členských státech, letošní rok je příležitostí k tomu, abychom diskutovali, jak už bylo zmíněno panem místopředsedou Pitelou, dopad této nesmírně závažné krize na ženy a zkoumat, jakými způsoby se z této krize vymanit a e, to prostřednictvím sdílení osvědčené praxe a výměny názoru. Chci se přivítat naše řečníky a řečnice. Jsme velice rádi, že jste přijali naše pozvání. Paní Morgenšate je zpravodajkou pro velice důležitou zprávu, která byla přijata eh, ve výboru FEM minulý měsíc a bude se o ní hlasovat příští týden ve Štrasburku na plenárním zasedání. Podařilo se jí eh, přijmout holistický přístup k jednotlivým dopadům e- ekonomického útlumu na ženy a navrhuje nesmírně zajímavé možnosti toho, jak se vymanit z krize a jak posilovat práva žen a genderovou rovnost. Bohužel, pan Andor se nemohl dnes fyzicky dostavit, nicméně toto dnešní téma je natolik významné, že si přál k nám stejně promluvit a předložit názor Evropské komise prostřednictvím videoposelství, které pro nás nahrála, které bude prezentováno v průběhu konference. Jak už jsem uvedl, jsme zde na meziparlamentárním zasedání a jsme velice rádi, že zde můžeme přivítat mnoho našich partnerů z národních parlamentů. Jsme velice rádi, že vás můžeme přivítat zde v Bruselu. Poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, národní parlamenty obdržely významnou úlohu v evropském legislativním procesu v rámci protokolu 1 a 2 smlouvy. Politický dialog byl posílen tímto způsobem mezi eh, institucemi EU a národními parlamenty. Národní parlamenty takto mají příležitost eh, zkoumat eh, legislativu v systému časného varovnání. Pravidelný dialog mezi našimi parlamenty má zásadní význam a je proto mne velik, pro mne velikým potěšením, že můžeme zahájit první diskuzi takto společně a ta bude se zabývat finanční a hospodářskou krizí a jejím dopadem na ženy. A osvědčené, my postupy. Než se pustíme do tohoto panelu, Chtěl bych připomenout několik praktických věcí, kde budu pokračovat ve švédštině. Pokud náhodou nerozumíte švédsky, doporučuji vám, abyste si vzali sluchátka. Protože teď již budu hovořit švédsky. I Indien är det tre stycken delar och eh, vi kommer att eh, eh ge möjlighet... Tento den se dělí na tři části. Po každém panelu Eh, budeme mít vždycky eh, diskusy, eh, kdy účastníci budou moci řečníkům klást otázky. První panel bude trošku, trošku umožňovat kratší diskusy, opravdu jenom otázky, odpovědi. U druhého panelu bude moci být té diskuse trošku delší. Eh, tam budeme chtít dát prostor eh, všem, kdo budou chtít vystoupit, s tím ovšem, že bude omezena řečnická doba na tři minuty. Chtěli bychom také, aby Eh, řečníci mohli i na to reagovat. Takže vždycky po čtyřech, pěti otázkách eh, řečník bude reagovat na ty otázky, které mu byly adresovány. Pokud se chcete přihlásit do diskuse, eh, tak prosím přihlašte se prostřednictvím takové kartičky, kterou máte k dispozici, vyplníte tu kartičku, kde žádáte o slovo, odevzdáte to pracovnici, která bude tady se pohybovat v sále a tím pádem dostanete slovo. Tak to myslím, že je asi vše z hlediska praktických organizačních aspektů a můžeme bez dalších um, projevů dát slovo třem řečnicím, které tady máme za předsednickým stolem. Nejdříve paní Silvia Wolby, eh, která vyučuje sociologii na Lancasterské univerzitě a má k dispozici 10 minut. Prosím, deset minut. Já dnes eh, chci hovořit o finanční a ekonomické krizi a reakci žen na tuto situaci. Budu se na toto téma dívat souvislosti eh, s pěti důležitými tematikami. A je to otázka eh, rozhodování z hlediska genderového, genderový dopad eh, nebo dopad recese na gendry, dále otázka snižování deficitu, strategie hospodářského růstu a konečně genderový mainstreaming. Za prvé, podívejme se na otázku rozhodování. Rozhodování v oblasti financí je prakticky výlučně v rukách mužů. To vede k nadměrnému podstupování rizika. A navíc to je opravdu poškození demokracie. Finance jsou velice důležitou oblastí Eh, hospodářského i společenského života a mají dopad na úplně všechny. Eh, v komisi OSN eh, také bylo konstatováno, že ti, na které dopadají důsledky rozhodování ve financích, by měly být také zahrnuti do procesu rozhodování o financích. To znamená, že ženy by měly být zastoupeny v rozhodovacích postupech, jak hospodářských, tak finančních aspektů. To přece není pouze soukromá záležitost příslušných podniků. Je to, je to také otázka, eh, která má dopad na celou společnost. Je to otázka rozhodování na úrovni vlády a podobně. Kvalitní eh, rozhodování může být pouze za podmínky, že že zahrne obě pohlaví. Mm, je to otázka, tedy účast žen je otázka, která by mohla snižovat nadměrné riziko a také by zajistila lepší ehm, demokratické postupy v těch eh, velice důležitých eh, věcech. Otázka recese. Viděli jsme nestejný dopad recese eh, na muže a na ženy. První eh, eh, dopady krize nejdříve se soustředili na muže, protože muži jsou hodně zastoupeni ve stavebnictví. Stále je tady vlastně taková určitá segregace mužů a žen v různých profesích. A mm, když jsou určité průmyslové oblasti postiženy více, znamená to, že má e, odlišný dopad na muže a na ženy. Ženy byly až v druhé vlně e, těch dopadů recese, e, protože mm, škrty ve veřejných výdajích velice dopadly na ženy ženy, které využívají řadu služeb v oblasti zdravotnictví, školství, péče o ostatní a hm, také e, služby, které e, hájily ženy proti násilí na ženách, také zaznamenaly velké škrty. E, dopady recese jsou tedy nerovné, nestejné a ovlivňuje to právě reakce vlád na situaci recese. Jsou určité možnosti, určité politiky, které ovlivňují to, do jaké míry recese postihuje muže nebo ženy mnoho vlád čelí tlaku, eh, aby snižovali deficit rozpočtu. Já nebudu hovořit o tom, <clears throat> zda by se deficit rozpočtu měl či neměl snižovat. Já chci jen hovořit o tom, do jaké míry nebo jakým způsobem se deficity rozpočtu snižují. To totiž je otázka volby Deficit může být snížen buď tak, že se zvýší daně, nebo tak, že se sníží veřejné výdaje. Kdyby se vybíralo více daní, bylo by to spíše placeno eh, mužů, buď tím, že by se zvýšila daň z příjmu eh, fyzických eh, osob, nebo například by se omezily daňové ráje, které využívají lidé, kteří se snaží vyhnout placení daní ale mnoho zemí se rozhodlo eh, jít cestou eh, škrtů ve veřejných výdajích a eh, tato volba spíše škrtat výdaje, než zvyšovat daně, má také genderové dopady a znamená to, že daleko více dopadá na ženy, jejichž pracovní místa jsou především ve veřejných službách a Mm, je to také oblast, kde se daleko více využívá těchto služeb, eh, včetně otázky násilí na ženách. Eh, daně jsou genderovou otázkou. Eh, vypracovávat rozpočet z genderového hlediska, to je také otázka, jak přistupovat ke snižování deficitu. Eh, genderové eh, vypracování rozpočtu je také otázka genderového mainstreamingu, tak jak je to eh, součástí politiky Evropského parlamentu. Jak se dostat z krize? V minulosti, ale také v současnosti zkoumáme tyto otázky, abychom se zaměřili i na budoucnost. Strategie, ekonomické, strategie ekonomického růstu jsou také genderově eh, ovlivněny. Způsob, jakým usilujeme o hospodářský růst, má také aspekty genderové, i když to možná je méně zřetelné na první pohled model eh, ekonomického růstu pro eh, vytvoření plné zaměstnanosti eh, má pozitivní dopad na ženy, protože to znamená snižování rozdílu mezi pohlavími v zaměstnání, v příjmech, v platech Eh, znamená to také eh, snahu o politiky, které směřují rodinný život, osobní život a pracovní život. Znamená to využívání všech eh, schopností žen, lepší produktivitu a zajišťuje to lepší výkon ekonomiky. To je také tradiční evropský eh, přístup k hospodářskému růstu, začlenující, trvale udržitelný. Jsou také alternativy, alternativní strategie eh, hospodářského růstu, eh, které někteří propagují zejména strategií deregulace. Deregulace je někdy interpretována jako kdyby pouze odstraňovala byrokracii, nadměrnou administrativní zátěž, ale přitom deregulace je vlastně svým způsobem regulací, která znamená, že ženy eh, směřují do špatně placených míst nebo jsou prvními obětmi nezaměstnanosti. Eh, to je právě Eh, způsob, který eh, brání ženám najít zaměstnání, udržet si zaměstnání i v době, kdy mají děti, Eh, překonat rodičovskou dovolenou, eh, například tím, že se také zohledňuje eh, dovolená, mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená otců a postupy, které umožňují zastávat placené místo a přitom zajišťovat i péči o děti. To, takováto regulace, ta má pozitivní dopady na hospodářský růst a má, vede k pozitivním hospodářským strategiím. Eh, navrhujeme také použití investic pro eh, překonání krize. Jsou tady různé infrastruktury, do kterých je možné investovat. Tyto infrastruktury jsou také genderově eh, zajímavé. Evropská unie jednou doporučila znalostní ekonomiku a proto eh, by bylo dobré investovat do těch aktivit, na kterých se podílejí eh, muži i ženy stejným způsobem, protože ženy mají stejně dobré vzdělání jako muži. Eh, a z tohoto by mělo také zohledňovat investiční strategie. Ale ve snaze investic do infrastruktury Ehm, vidíme, že se to někdy vlastně směřuje k takovým staromodním eh, průmyslovým odvětvím, tam, kde jsou například eh, již překonané eh, způsoby dopravy. V takovém unáhleném investování vidíme právě rozhodnutí, která investují opět do oblastí, kde neúměrně se koncentrují muži a to opět zasiluje eh, segregaci v zaměstnání. Když hledáme strategie pro hospodářský růst, Eh, musíme hovořit o takové regulaci, která umožňuje ženám dosáhnout plné zaměstnanosti a která umožňuje investovat do takových infrastruktur, které eh, se zaměřují na takovýto rozvoj ekonomiky. Má to genderový aspekt, mělo by to podléhat genderovému auditu a eh, genderovému vypracovávání rozpočtu. Eh, chceme-li pokračovat v gender mainstreamingu a mm, aplikovat to na tyto oblasti ekonomiky, eh, pak eh, musíme sledovat, jak, se, jak efektivně se řeší tyto otázky. Můžeme říci, že dost úspěšně to řeší otázky chudby, ale méně to řeší otázky hospodářského růstu. Eh, chceme-li eh, například eh, spravedlivě aplikovat genderový mainstreaming, musíme se zaměřit na některé důležité součásti ekonomiky, kde doposud jsme byli v této věci méně úspěšní. Techniky genderového mainstreamingu a genderového vypracovávání rozpočtu nám dávají možnosti sledovat, jak eh, jsou také dopady genderově pocitovány. Strategie hospodářského růstu jsou genderově eh, ovlivněny, tak jako i jiné oblasti. A nyní prosím na závěr. Finanční a hospodářská krize má své genderové dopady, má své příčiny i důsledky, které jsou také genderově eh, ovlivněny. Genderový mainstreaming je součástí tohoto eh, problému nerovné dopady recese přímo ovlivnily ženy Ehm, míru nezaměstnanosti žen a máme příležitost eh, zvážit znovu tyto aspekty, aplikovat eh, genderový mainstreaming na eh, hospodářské politiky a na snahu dostat se z krize. Měli bychom aplikovat genderové aspekty při vypracování rozpočtu, používat genderové strategie a tím bychom podpořili současně hospodářský růst i e, genderové aspekty. Děkuji vám. Tak so, e, tak so Děkuji vám. A budeme pokračovat tedy švédsky. Dejte si, vezměte si prosím e, sluchátka. Děkuji Silvie za toto vystoupení. Já myslím, že velice dobře bylo eh, řečeno, jak to vlastně vypadá s krizí, jaké vlivy se zde eh, projevují na ženy, jaké dopady má krize na ženy. A vidíme také, že pro ženy to jsou opravdu velice konkrétní dopady. Nyní dáme slovo druhé řečnici, paní Salomé Mbuka, eh, která je výkonnou ředitelkou sítě Akidua. Akina Dadawa Afrika. Také 10 minut, prosím. Thank you. Thank... Děkuji vám mnohokrát a dobré ráno. Velice mne těší, že jsem zde s vámi dnes a chtěla bych poděkovat výboru pro ženská práva rovnost genderu z Evropského parlamentu za pozvání. Dnes ráno. Jak jste slyšeli, já pocházím z Irska. Chtěla bych hovořit o síti migrujících žen eh, v Irsku a naše organizace je velice široká. Týká se všech eh, žen, eh, které migrují a jsou v Irsku a spolupracujeme v celé síti dalších podobných organizací v Evropě, zde v Bruselu. Já se konkrétně zabývám tedy um, otázkou a situací migrujících žen. Stávající globální a finanční ekonomická krize přináší významné ekonomické a sociální eh, výzvy jak mužům, tak ženám, ale ženy postihuje více, protože Eh, obecně vzato jsou méně placeny než eh, muži o 22% a bývají první, kdo ztrácejí práci. Stávající krize tedy nepochybně má negativní dopad na situaci žen je vysoká nezaměstnanost, je omezenější přístup ke zdrojům a chudoba. To je nyní zkušeností, kterou eh, hluboce učinilo mnoho žen. Toto se stává i proto, že ženy se eh, jsou zaměstnávány především ve výrobě anebo v pohostinství a hodně takovýchto podniků muselo být eh, zavřeno. Také dochází ke škrtům v sociálních službách, eh, ve zdravotnictví, v péči o děti, v sociální ochraně a to všechno má dopad na ženy. Tím více toto ještě dopadá na migrující ženy. Z perspektiv tedy migrujících žen a já, která mm, vedu takovouto organizaci eh, migrujících žen, eh, mohu říci, že jsme byli svědky ztráty pracovních míst a narůstající nezaměstnanosti mezi migrujícími eh, ženami. Některé z nich již nedokážou uživit své rodiny, děti a velice těžko přizpůsobují svůj život, životní způsob novým situacím. Toto všechno má dopad na schopnost žen finančně podporovat děti a rodiny, které žijí v zahraničí. V roce 2008-2013 došlo k jirské finanční krizi, která vyplynula z finanční krize v letech 2007 až 2008. A v Irsku to znamenalo velikou politickou a ekonomickou krizi, která způsobila částečně eh, také to, že Eh, došlo k této obrovské recesi od roku 1980. V září 2008 irská vláda oficiálně oznámila, že došlo k recesi a narostla nezaměstnanost od té doby v následujících měsících. Eh, Irsko bylo první zemí v eurozóně, která zažila tuto recesi. 60 byla zhruba nezaměstnanosti mužů v roce 2000. 8 až 2010. V roce 2011 už eh, se toto číslo dostalo na 56 Čtvrtletní výsledky, které máme, nám e, vypovídají o tom, že stávající nezaměstnanost žen je 54,9 To je nezaměstnanost, která zde nebyla od roku 2001. A tím jsme opravdu daleko od cílu eh, Evropy 2020. První čtvrtletí 2012 ukazuje nezaměstnanost 14,7%, což je druhá nejvyšší úroveň, jaká kdy byla zaznamenána. Za poslední čtyři roky se zásadně navýšila nezaměstnanost žen eh, z roku 2009, kde byla na 8,1%, zatímco v roce 2011 už na 10,4%. Recese má velmi tvrdý dopad na zaměstnanost žen. Čísla ukazují například, že by bylo zapotřebí mnoha různými způsoby eh, posilovat eh, situaci žen. Zástupce jedné eh, z odborových organizací dokonce prohlásil, že nyní dochází v době ekonomické krize k mnohem horšímu zneužívání nebo neplnění ženských práv na pracovišti. Ženy reprezentují velkou část zaměstnanců v, v oblasti eh, zdravotnictví, služeb a školství. A nicméně jsou to právě oni, kdo první ztrácejí místo. Dochází tedy k nevyváženosti eh, eh, v zaměstnanosti. Mezi muži a ženy je nerovnost. Ženy jsou ale více postiženy ekonomickou krizí a dále ještě byly diskriminovány kvůli eh, svému eh, pohlaví. Z roku 2011 máme údaje, která svědí o tom, že mezi migrujícími ženami je obecně nezaměstnanost 22%, zatímco mezi irskými občany je to 18,5%. Nicméně tato čísla také ukazují, že například eh, Poláci mají poměrně privilegované postavení vůči ostatním migrantům. Migrující ženy jsou nejméně eh, reprezentovány v irské pracovní eh, síle, která je tedy skutečně funkční na trhu práce. A proto je tak obtížné eh, integrovat dále, jak je, tak jejich děti. Mnoho žen bojuje vlastně o přežití svých rodin. Pořád se snižuje rozpočet, který ženy mají k dispozici k udržení domácnosti. Čtvrtina domácností má potíže se splácením dluhu. Také jsme zažili snížení podpory poskytované státem kom- komunitním skupinám. A místní ženské organizace, které poskytují služby a nebo hájí práva svých členů, museli buď zcela zavřít, anebo alespoň omezit svou činnost, protože nemají dostatek prostředků. Já mohu sama přednést takovéto e, příklady, protože se museli um, uzavřít čtyři pracovní místa. Většina organizací, která, které poskytují služby tohoto typu, jak už o tom hovořila kolegyně, ženy, které poskytují e, pomoc například ženám, které prožily násilí, teď velice obtížně e, pokračují ve své činnosti, své, své poradenské činnosti, protože na to nejsou finanční prostředky. Eh, pod, Podniky se navíc snaží šetřit a zaměřují se na ženy, například s ohledem na povinné platby v mateřské dovolené. V roce 2010 jsme viděli, že gender byl nejčastějším důvodem pro dotazy na informační centrum a eh, otázku pracovních míst. Eh, narůstá chudoba žen. Eh, Také bych ráda řekla, že 98% rodičů samoživitelů jsou ženy je zapotřebí eh, se věnovat otázce migrující ženy, protože migrující ženy, které původně přišly s pracovním povolením a získaly povolení dlouhodobého pobytu, mezi tím přišly o práci. A jsou nyní v konkurenci s jinými občany EU, zejména pocházející z východní Evropy. Eh, zejména malé podniky poskytují tedy mm, eh, pracovní místa, nicméně dochází často k vykořišťování a tyto malé podniky poskytují velice nízké platy. Ženy se takto ocitají, a zejména migrující ženy se ocitají v nejisté a zranitelné situaci. Škrty ve státní podpoře a v omezování služeb včetně výuky angličtiny, péče o děti, e, příspěvkům pro matky samoživitelky nebo rodiče samoživitele, Eh, podpora v nezaměstnanosti, snižují možnosti migrujících žen eh, vůbec získat eh, pracovní místo anebo zlepšit si kvalifikaci. Na pracovním trhu je veliká konkurence. Výchova žen se stala velikou výzvou, zejména pro migrující ženy, které jsou matkami samoživitelkami a mají méně finančních prostředků a nemají podporu širší rodiny. Proto bych ráda také dnes ráno navrhla několik ze svých myšlenek, mám tu čtyři body, Potřebujeme jasnou strategii rovnosti genderu podporovanou programy, tak, aby ženy si mohly udržet pracovní místa, aby měly tu správnou podporu, aby měly vzdělávání, školení, aby, aby mohly získávat relevantní zkušenost na pracovním trhu což je velice zásadní pro úlohu žen eh, v, v eh, novonastartování a obnově irské eh, ekonomiky. Tato strategie by také pomohla eh, zranitelným skupinám, k nímž náleží migrující ženy. Národní vlády by měly implementovat národní strategii pro ženy z roku 2007-2016 a to v plném rozsahu. Je zapotřebí zavést inovativní eh, příspěvky do pracovní strategií zaměřené na genderovou dimenzi. A také eh, parlament, parlamentní poslanci a jiní politici musí vytvářet a podporovat konzultační proces s ženami a zejména s ženami, které se ocitají v takto zranitelných situacích. Tak so, eh, eh, Děkuji vám mnohokrát za tuto prezentaci. My jsme hovořili o tom, jak krize postihuje ženy, že postihuje více než muže. A pravdou také je, jak jste uvedla, že je zde celá řada různých skupin eh, v rámci té nadskupiny žen, například migrující ženy, které jsou více ještě stiženy eh, krizí, protože se ocitají ve velmi zranitelné situaci. Eh, jsou tedy ve zranitelnější situaci, než tomu bylo před krizí. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste nám to připomněla. A nyní eh, postoupíme k dalšímu projevu. Naší další řečnicí je paní Saša Bezuhanová eh, z firmy Hewlett Packard, je ředitelka veřejného sektoru pro rostoucí trhy a předsedkyně Bulharského centra žen v oboru technologií. Také máte 10 minut, prosím. Děkuji vám. Já budu používat eh, PowerPointovou prezentaci, která bude doprovázet moji, eh, mé vystoupení. Je pro mě velkou ctí, že se s vámi mohu podělit o své eh, názory z hlediska genderové eh, problematiky. A já se na to dívám trošku eh, z jiného hlediska, eh, z hlediska toho, jak se rozvíjí situace v naší firmě Hewlett a Packard a jak se to projevuje v oblasti, která je velice náročná na vzdělání. Využiji svých deset minut k tomu, že se spíše s vámi podělím o některá, některá možná řešení eh, současné situace, která je opravdu velkou výzvou. V současné situaci není překvapením, že mnoho a mnoho statistik potvrzuje, jak současná situace dopadá na evropskou, ale i světovou ekonomiku. Když mi dovolíte, podívat se na to eh, z této perspektivy, eh, tak řeknu, že tato krize byla způsobena proto, že eh, už nefungovaly staré koncepce. Vidíme, že dosahuje nezaměstnanost nebývalých čísel. Čísla pro Evropu ukazují, že víc, skoro 26 milionů lidí v EU nemá práce. Mnozí jsou přistěhovalci, ale někteří z nich jsou i velmi vzdělaní a kvalifikovaní lidé. Vidíme, že e, modely globální ekonomiky ukazují, že jsou neúčinné v dnešní době, protože e, byly e, ovlivňovány eh, zájmy akcionářů, ovlivňovaly, ovlivňovaly to strategie usilující o velký finanční zisk. Celá řada velkých podniků nyní platí tu cenu za to, že není schopna reagovat eh, na problémy, nemůže nabízet eh, produkty, nemůže nabízet řešení, například úsporná, úsporné energie a podobně také vidíme, že je tady zcela jasná tendence migrace do nového světa eh, mnozí velmi vzdělaní Evropané eh, se uchylují do Latinské Ameriky nebo do Asie, kde eh, v tam ve velmi rychlých rostoucích ekonomikách mohou se lépe uplatnit a vydělat více, vydělat více peněz. Evropa tím pádem ztrácí svoji konkurenceschopnost Další důležitý aspekt tohoto tématu je, že také máme eh, novou podobu světa z geopolitického i ekonomického aspektu. Jsou tady noví hráči eh, na světové eh, scéně mě BRIC. Rusko, Brazílie, Čína, Indie stále hrají důležitější a důležitější úlohu díky tomu, že skutečně zvládají eh, tento eh, nový hospodářský svět. Eh, Také úloha Evropanů v tomto měnícím se světě se mění. A Evropa z hlediska ekonomického zůstává velmi sebestředná a tato koncepce neumožňuje využít plně kapacitu evropských schopností, dovedností a znalostí. E, také neumožňuje využít geopoliticky výhodnějšího zaměření. Dále vidíme také nová centra, která ovlivňují ekonomické procesy Eh, jsou to situace nestability, revolucí na Středním východě a v severní Africe. A to eh, nechci ani hovořit o určité nestabilitě konkrétních zemí eh, způsobených hospodářskou situací. Spojené státy, které byly velice spolehlivým partnerem Evropy i v ekonomickém slova smyslu, a které velice ehm, dobře koordinovaly své hospodářské eh, činnosti s Evropou, se nyní daleko více zaměřují sami na sebe a na své interní problémy. Chybí tady tedy modely, eh, které by mohly reagovat na tyto velké výzvy eh, zejména v oblasti konkurenceschopnosti. Naše Eh, populace stárne a lidé starší 65 let eh, budou, představ, budou představovat počet o 20 vyšší než nyní. A to vidíme také v našem sektoru, tedy my se zabýváme eh, IKT. A mm, nově zveřejněné statistiky Evropské komise ukazují, že v roce 2015 nám bude chybět 700 tisíc odborníků na eh, IT. A to také vzhledem k tomu, že vlastně z Evropy tyto eh, odborníky vyvážíme do celé řady oblastí. Jak eh, řešit tuto situaci? Jaká mohou být řešení? Rozhodně potřebujeme ehm, využívat již existující metody, abychom skutečně zabezpečili technický eh, pokrok, tak jak to může být využito v různých dalších eh, oblastech eh, mm, vzdělávání, vzdělávání na dálku, celoživotní vzdělávání, to je nejspolehlivější způsob, jak prakticky bez omezení je možné zajistit přístup ke vzdělání širokým počtům obyvatel. Elektronická zpráva a řízení zajišťuje transparentnost i účinnost pro podniky a je to velice účinná eh, možnost, jak eh, poskytnout dobré služby, zajistit účinnost a také eh, zajistit pokrok dále. Také způsob, jak spravujeme naše země, to, co já bych nazývala elektronickou demokracií, by umožnilo využívat sociální sítě, dostupnost a řešit problémy demokracie, občanské společnosti, umožnit široké konzultace, a také zajistit um, podíl občanů na uh, důležitých uh, uh, tématech. Další velice důležitá dimenze která eh, se soustředuje na rozvíjení nových eh, schopností a dovedností velkých skupin obyvatel, zajišťující inovaci, kreativitu, podnikavost. Chceme-li mít zítra konkurenceschopnou Evropu, eh, pak bychom opravdu měli znovu promyslet způsob, jak strukturujeme vzdělávací programy a měli bychom připravit naše obyvatelstvo na to, aby mohli nést odpovědnost za celý svůj život, aby měli k dispozici ehm, schopnosti vybudovat si vlastní podnikání, poskytnout jim jednotlivé i skupinové schopnosti. Velká nevyužitá rezerva, která by mohla hodně pomoci, při řešení eh, těch velkých výzev Evropy je mobilizace žen pro zapojení se do profesního života. Eh, prosím o eh, diapozitiv uvádějící statistiky. McKenzie sleduje toto téma genderové rovnosti a zahrnutí nebo zapojení žen za posledních více než deset let společně s Eurostatem eh, vypracoval eh, určitý výhled, jak by to vypadalo, kdyby více žen se mobilizovalo do profesních aktivit. Na tomto grafu vidíte, že jestliže v roce 2025 jen polovina eh, děvčátek, která teď žijí, dokončí eh, univerzitní eh, vzdělání a zapojí se do profesního života v Evropě, tak eh, ten rozdíl, který jinak by byl 21 milionů vzdělaných pracovníků, kteří budou chybět, se sníží na 3 miliony. Z 20 tedy 4 na 3 miliony. O 21 milionů se sníží chybějící počet Eh, vysoce vzdělaných eh, odborníků. Jestliže jen polovina žen, která ukončí eh, školní vzdělání až na vysokoškolské úrovni, se zapojí do profesního života, bude chybět pouze 3 miliony vzdělaných lidí, což už je možné eh, překonat různými způsoby, například tím, že budeme mobilizovat eh, technologie, budeme eh, dosahovat větší účinnosti vytvářením nových modelů. Takže to je opravdu velice důležité téma. To je ještě za hranicemi pouze psychologického pocitu o postavení žen. Je to otázka budoucnosti Evropy a budoucnosti celého světa. Když já dnes tady před vámi hovořím o těchto tématech, je to daleko spíše z toho důvodu, že si kladu otázku, jak si můžeme pomoci v Evropě, abychom byli účinnější, abychom se opravdu, eh, abychom opravdu sdíleli spíše společné úspěchy, nikoli společné problémy. Určité osvědčené postupy Eh, můžeme vidět i ve velkých eh, firmách. Já bych naznačila několik příkladů eh, z naší firmy HP, které ukazujeme, jak podporujeme zapojení žen do profesního života. Některé statistiky týkající se Hewlett a Packard 32,7 Eh, je, jsou ženy eh, z našich zaměstnanců, což je opravdu velice dobrá statistika. Skoro 30 všech zaměstnanců jsou ženy. A my se snažíme zajistit i možnost práce z domova pro všechny, nejen pro ženy. 80 eh, si může zvolit práci z domova. To znamená, že jak muži, tak ženy eh, se mohou věnovat i péči o děti a ženám zejména to dává určitou flexibilitu, jak rozvíjet profesní život. Zajišťujeme také sítě žen na národní i mezinárodní úrovni, eh, umožňující výměnu platform kde si mohou ženy i muži vyměňovat své zkušenosti, své problémy, podpořit se navzájem. Máme také eh, programy eh, vedení ve vzdělávání, kde je možné eh, dále zlepšovat své znalosti. Pak mohu hovořit o Bulharském centru pro ženy v technologiích. To je národní možný kontakt to, co jsme udělali v Bulharsku, jak vidíte na tomto grafu, je, že zajišťujeme eh, programy eh, přizpůsobení vzdělávání na všechny úrovni. Začínáme už na úrovni studentů eh, ve školách, kde dívky si již vytvářejí představu o tom, jako, jak do, jaké profesi se chtějí věnovat. Už tam chceme um, bojovat proti předsudkům o tom, že eh, inženýři a technici jsou výhradně muži. Takové předsudky existují v rodinách, ve společnosti a tyto předsudky se snažíme řešit. Už na této úrovni se snažíme zavádět osvědčené podstupy, vést určité formy vzdělávání, eh, děti, mládež, studenty. Se snažíme vést eh, k těmto eh, formátům, mohli bychom o tom hovořit ještě eh, eh, podrobněji, ale jsou to postupy, které umožňují organizaci například Dne dívek, když se zaměřujeme na prezentaci profesí, technických profesí inženýrů mladým lidem, snažíme se jim to prezentovat pozitivně i pro dívky. Zajišťujeme také vzdělávání online v oblasti podnikavosti eh, v našich sítích. Tyto sítě zahrnují eh, ženy, je to otevřeno samozřejmě i mužům a eh, ze všech čtyř generací společnosti. Eh, máme také určité eh, sponzorování na úrovni eh, odpovědných, vysoce odpovědných pracovníků, vysoce postavených pracovníků, kde se snažíme šířit ty nejlepší osvědčené postupy v řadách podnikatelů. Na závěr bych chtěla říci, že já se osobně dívám velmi pozitivně na tuto budoucnost Obracíme se na celou řadu partnerů, eh, kteří potřebují pochopit, že muži i ženy se neliší v žádné profesní dimenzi. A chceme pracovat společně, abychom zajistili rovné příležitosti v profesní dráze, v dalším profesním rozvoji. Chceme využít všechny tyto znalosti, dovednosti žen i mužů. Já jsem se eh, jen dotkla některých možností a těším se, že tato témata ještě dále rozvineme v diskusi. Děkuji. Tack så jättemycket för det och... Eh, Děkuji vám za tuto prezentaci. Zmínila jste celou řadu zajímavých témat. O tom, jak vypadá ekonomický model, jaké postupy lze mm, přijmout eh, v eh, hospodářství. Hovořila jste také o mzdách a o dalších tématech. Chci vám tedy za to ještě jednou poděkovat. A nyní bych rád eh, otevřel příležitost ke kladení otázek. Jako první na seznamu řečníků je paní Biršel z Rumunska. Prosím, máte slovo. Mrs. Birchel, Romania. I am Mana Burchel from Romania, deputy, uh, um, uh, the deputy. Děkuji. Já jsem z Rumunska, jsem členkou rumunského parlamentu. Velice děkuji za zorganizování této výnikající akce. Ráda bych rovněž všem popřála skvělý Mezinárodní den žen dnes i zítra. V Rumunsku v rámci opatření proti hospodářské a finanční krize bylo učiněno toto. Zohlednili jsme skutečnost, že zaše země nebyla typická země, kde ženy by byly pouze v domácnosti. Rumunsko vždy bylo zemí, kde ženy se vždy musely potýkat s problémem, že musely být činní na pracovní, činné na pracovním trhu. V Rumunsku došlo o seškrtání platů ve veřejném sektoru o 25%. Bylo to v rámci minulé vlády a v prvních letech krize to mělo za cíl zredukovat státní deficit. Na ženy to mělo silnější dopad než na muže, neboť ženy představují většinu pracovníků ve veřejném sektoru, zejména v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Tam mají ženy velkou většinu a zejména v těchto oblastech jsou platy obzvláště nízké, pokud to srovnáme s ostatními oblasti. Vláda Viktora Ponty se nyní snaží řešit sociální problémy žen v Rumunsku, což znamená, že se velmi snažíme o zlepšení sociálního klimatu a rovněž se snažíme navýšit platy na výši před, před redukcí, ke které došlo, i když je to velmi obtížné. Celkově lze říci, že současný pracovní trh se eh, charakterizuje velkým rizikem sociálního vyloučení pro ženy v Rumunsku. Ženy mají, jsou vystané mnohem silnějšímu riziku dostat se do chudoby v rámci situace současného pracovního trhu. E, mzdy a e, pan předseda přerušuje. Tady mělo jít o krátké otázky, říká pan předseda. Ano, odpovídá rumunská poslankyně, já eh, otázku položím, ale chtěla jsem krátce načrtnout, jak vypadá stávající situace v Rumunsku. Eh, chci se tady zeptat na toto. Eh, rumunské obyvatelstvo stárne a proto bych ráda věděla, jaký je váš názor. Jaké podle vás jsou, jaká podle vás jsou ta nej, tři nejdůležitější opatření, jak se vyrovnat s tímto tématem. Pan předseda, mrzí mě to. Měly by to být opravdu stručné otázky panelistům. Nyní jako další řečnice paní Jaruka. Děkuji mnohokrát. Bylo to skutečně na vysoce zajímavé, veškeré ty informace, které jsme se dozvěděli. Hovořilo se o těch třech velmi rozdílných aspektech. Je velice zajímavé, jakým způsobem se tady jsou zde snahy zavést ty nové modely, ty nové kvalifikace, nové ženské organizace, které se snaží nacházet nové cesty. Ale o jedné věci jste nehovořila. Ale v podstatě to již vyšlo najevo. Potřebujeme velmi silný lokální vývoj v našich společnostech. Lokální přístupy pro řešení problémů, o kterých jste hovořila. Zejména druhá řečnice tady nadnesla velice zajímavou perspektivu. Týkalo se to žen migrantek. Zde si myslím je velmi důležité, aby se politikové pokusili vcítit do situace takovýchto žen. Já právě eh, vypracovávám pro výbor pro práva žen zprávu o Eh, milionech nejchudších žen v Evropě a byla bych ráda, kdybyste mi mohli poskytnout některé informace, které se týkají téma přistěhovalectví chudých žen, například Romech, některé z nich jsou migrantky, některé jsou v odpovědějících zemích usazeny již po staletí. Takže to by byl můj dotaz, má prozba. Jistě se na vás ještě jednou obrátím, ale opravdu bych velice uvítala, kdybyste mi mohli poskytnout detailnější informace o tomto tématu. My jsme vypracovali tři zprávy. Ta nejaktuálnější pochází od paní Moran Šartie, pak jsme měli zprávu paní Romevy a já si opravdu myslím, že vaše zkušenosti by nám velice napomohly. Děkuji. Ještě někdo si přeje požádat o slovo z národních parlamentů? položit otázku, prosím. Eh, Já bych se chtěl zeptat řečnic, jak se dívají na význam zemědělství a na chovatelství v primárním sektoru pro zaměstnanost více lidí v Evropě anebo zemí, které žádají o vstup do EU primárním sektoru, v primární výrobě. V minulosti bylo zaměstnáno mnoho lidí. A zejména pro ženy. Pokud Evropská unie poskytne podporu, mohou mít příjem ze zemědělství a nebudou nečinné jako nyní. Jak hledíte na tento významný sektor? Thanks very much. Děkuji. Nemáte-li dalších dotazů? Prosím. Ještě jedno, poslední. Thank you. Thank you for... Děkuji za vaše příspěvky do eh, této významné diskuze o Mezinárodním dní žen. Mám několik dotazů jak se díváte na zastoupení žen v rozhodovacích pravomocích, eh, místech, kde se vytvářejí pravidla a rozhodnutí. A co více můžeme učinit pro to, abychom tento problém vyřešili? Jakým Eh, opatření, která jsou zaměřena na snížení eh, rozpočtu, eh, tam, kde jsou škrty pro sociální služby, zdravotnické služby na národní úrovni, je jakým způsobem toto ovlivňuje ženy, do jaké míry a co můžeme udělat proto naléhavě, abychom abychom eh, situaci zlepšili. Mm. Eh, základním evropským cílem nepochybně je rovnost mužů a žen. Jsou různé země, které mají eh, různou míru rovnosti. Jakým způsobem můžeme implementovat konkrétní politiky zaměřené na rovnost? jakým způsobem chcete dosáhnout tohoto cíle rovnosti eh, účinnějším způsobem. Za poslední staletí muži přijímali rozhodnutí v finanční oblasti, v oblasti investic a také v jiných politikách. A jak vyřešit tento problém? Jak dosáhnout jak bych to vyjádřila. Muži eh, eh, jsou v centru rozhodování a ženy se dostávají na tyto místa s určitým spožděním. Jak toto vyřešit? Není to ještě pozdě? Děkuji a nyní se vrátíme zpátky k panelistkám. Prosím, pokud si přejete odpovědět na dotazy, máte slovo. Děkuji za všechny dotazy. Myslím, že dvě témata se z nich jasně vynořují. Buď se budeme zabývat eh, genderovou rovností jako cílem, anebo protože je to dobré pro všechno ostatní. Celá série dotazů jasně ilustrovala eh, toto vnitřní napětí. Pro zaměstnanost žen je velice dobré, abychom se tím zabývali. Jedná se také otázku stárnutí, protože potřebujeme, aby ženy měly eh, finanční odměnu, aby měly platit po celý život, aby byly zajištěny na stáří, potřebujeme plnou zaměstnanost žen, abychom řešili otázku chudoby žen, Ehm, také součástí řešení je zemědělství. A nebo se můžeme podívat na tu poslední otázku konkrétně, učinit, učinit genderovou rovnost eh, samostatným cílem, tak jak je to sepsáno také ve směrnicích a ve smlouvě o EU. A pokud toto všechno budeme respektovat, tak se musíme genderovou rovností zabývat velice zpříma, stejně tak jako zastoupením žen v institucích a na rozhodovacích místech. Znamená to zabývat se otázkou různých správních orgánů, eh, rád, eh, řídících orgánů. Máme tedy postupovat způsobem eh, podpory žen nebo máme působit prostřednictvím kvót ehm, pokud eh, budeme přijímat dobrovolná opatření, bude se navyšovat poměr zastoupení žen pomalu. Pokud chceme navýšit tuto, toto zastoupení rychleji, tak to musí být eh, kvóty. máme jen jediný případ, kde ženy jsou zastoupeny ze 40%, a to je Norsko, to je tam, kde jsou kvóty. Všechny ostatní země, které se zavázaly ve, vše, ve svém nejlepším úsilí, že navýší počet žen eh, ve vyšších eh, funkcích a v pravomocích, eh, tohoto cíle ještě nedosáhly. Thank you. I just... Děkuji. Já bych chtěla začít tou otázkou o stárnoucím obyvatelstvu. Eh, to platí i pro Irsko. Ale než eh, k tomu přikročím, tak ještě máme další velký problém v Irsku a možná je to i jinde v Evropě že mnoho zemí odjíždí ze země a hledají pracovní místo jinde, například v Austrálii nebo i v jiných částech světa. Eh, zejména se to týká mladých, mladých Irů. A my musíme zvažovat nejenom otázku stárnoucího obyvatelstva, ale ještě také odchody mladých eh, jinam, kde hledají práci. Eh, je to otázka samozřejmě, eh, kterou ovlivňují vzdělávací systém, univerzity. Univerzity produkují velice vysoce kvalifikované lidi. Já bych tedy řekla, že musíme investovat nejen v Irsku, ale všude v Evropě více do mm, mladých Musíme se dívat také na věci, které jsou pro mladé atraktivní. A když to říkám, tak prostě doufám, že budeme moci dát více peněz, více zdrojů do podpory mladých lidí, zejména těch velice vzdělaných a kteří odcházejí Mladí lidé také mají dobré nápady, inovativní nápady, které by mohly přispět k vytváření pracovních míst. <clears throat> Pokud jde o rozhodování, no, tak to je opravdu velice dlouhá eh, debata všude po světě. Eh, kdybychom měli opravdu dobré, eh, dobrou paritu eh, žen a mužů v rozhodování, tak si myslím, že bychom celou řadu dalších eh, problémů či rozdílů také tím odstranili. Ano, rozhodování je velice důležité. A měli bychom opravdu se snažit toto zlepšit v Irsku E, nemáme kvóty a také máme, myslím, jen 12 nebo 14 žen v parlamentu. Zvažujeme tedy, jak ta rozdíly mezi e, muži a ženami odstraňovat. To by nám mohlo pomoci i v dalších problémech, o kterých hovoříme, e, jako je, jsou hospodářské problémy a další aspekty. Jenom abych dodala pár dalších eh, poznatků. Samozřejmě, stárnoucí populace je problematická věc. Lze provést několik proaktivních eh, činností. Za prvé, eh, Stárnoucí lidé by měli být zda, zdraví lidé, je tedy zapotřebí prostřednictvím profilaxe chránit zdraví, vytvářet tuto tyto preventivní činnosti pro všechny členy společenství, což znamená další šíření informací a podporovat jejich znalosti, vědomosti, šířit povědomí, aby lidé byli zdraví um, a mohli být déle aktivní. Také je zapotřebí, aby lidé se celoživotně vzdělávali, aby nadále byli kvalifikovaní a měli ty eh, dovednosti, eh, které jsou zapotřebí eh, v jednotlivých částech života. Základní koncepce jsou připraveny, ale nejsem si jistá, zda úplně všichni všude rozumí tomu, že zapotřebí skutečně trvale si navyšovat kvalifikaci a lidé na ulici po určitém věku prostě jsou důkazem toho, že v tomto směru ještě máme nedostatky. Mělo by to být na programu politiků, na programu sociálních lídrů a také Eh, jednotlivců, protože eh, je zapotřebí vysvětlovat a eh, šířit povědomí o takovýchto infrastrukturách. Další dotaz, k němuž již hovořili kolegyně v panelu, se vztahuje k ženám na rozhodujících postech, k ženám s rozhodující pravomocí. Upřímně řečeno osobně jsem proti, protože se jedná o jiný druh diskriminace. Poskytovat privilegovanou pozici ženám v rozhodovacím procesu. Ale také bych měla vám říct, že za poslední dobu jsem prošla určitým vývojem chápání eh, této záležitosti, protože je jasné, že máme prostě určitý druh myšlení, mentalitu, Eh, že mm, muži jsou na rozhodujících místech a měli by mělo by být vidět, jak v těchto mm, vedoucích strukturách, tak ve společnosti, že tu jsou schopné ženy, které mohou pracovat na takovýchto místech. Takže osobně jsem přesvědčena, že zavedení kvót pro skutečná představenstva a e, vedoucí orgány. Máme pár dobrých příkladů, například ve Švédsku, ve Španělsku, kde zavedli určité modely. Nyní se tyto diskuze vedou i v Německu, ve Velké Británii. Z mnoha úhlu pohledu, protože se jedná o talent, eh, jaký lidé mají, nikoli o, o to, zda jsou muži či ženami. A za druhé se jedná o řízení. A řízení na různých úrovních se pozitivním způsobem proměňuje. A za třetí, ženy už dokázaly, že jsou schopny se vypořádat s kritickými situacemi vyrovnanějším způsobem ze své ho přirozeního nastavení ze své, eh, s, protože mají děti, starají se o domácnost, mají svou profesionální kariéru. Nechci, abyste má slova chápali jako podporu privilegovaných pozic žen, ale ty politiky, které si přejeme, by měly katalyzovat eh, vytváření prostředí, ve kterém tato objektivní realita bude implementována v patřičném čase. Jak jsem uvedla ve svém vystoupení, jedná se o konkurenceschopnost. Eh, Evrop, v Evropě ve střednědobém a dlouhodobém hledisku. Poslední dotaz se týkal eh, rozhodnutí soustředěných v mužském světě. Já si myslím, že bychom se na to měli podívat z jiné strany, dnešní eh, lidé, kteří rozhodují, se snaží stimulovat prostředí, eh, které se vztahuje k ekonomickou prostředí a najít dobrá řešení pro Evropu. A proto Eh, téma genderové rovnosti není ženským tématem, to je téma pro eh, vedoucí představitele, pro lídry. Je to vidět z různých programů, zavádění programů, různých činností na všech úrovních. Eh, je to na úrovni rozhodovací v jednotlivých státech či v Evropě. A také jde ale o to, aby bylo vytvářeno prostředí v jednotlivých společenstvích a o to, abychom měli programy zaměřené na překonávání uh, předsudků již v raném věku, protože již dnes deseti, jedenáctileté dívky a chlapci budou lidé, kteří za pár let budou vládnout našim zemím. A máme tedy velice krátký čas na to, abychom pracovali s dětmi a s rodinami, s rodiči, na tom, aby se myšlení pomalu měnilo, aby byly zaváděny nové modely. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem třem řečnicím za jejich vystoupení, za příspěvky k naší dnešní konferenci. Velice jste nás potěšili svou přítomností a svými slovy. Ještě jednou vám z děkujeme. And we, and we Teď změníme eh, panel, pozveme další řečníky. Bien, sans plus attendre, je vous propose... Tak bez dalších odkladů navrhuji, abychom se hned pustili do druhého panelu. Eh, především dovolte, abych se představila. Jmenuji se Elizabeth Moran Chartier a jsem místopředsedkyní eh, výboru pro ženské otázky a rovnost eh, pohlaví. Chtěla bych vám říci, že jsme v našem výboru velice hrdé eh, na to, a to říkám svým osobním jménem, jakožto europoslankyně, že jsme velice hrdé na to, že našemu výboru předsedá muž. Protože jsme eh, hluboce přesvědčeni, pane předsedo, že rovnost žen v práci, v pracovním prostředí, může být prosazena pouze, když se tomuto tématu budou věnovat i muži. Já vám tedy chci velice osobně poděkovat. Chci poděkovat panu předsedovi Gustafsonovi a chci poděkovat všem mužům, kteří se účastní našeho dnešního zasedání. Potřebujeme vás. A chtěla bych upřesnit, že Vůbec to není nějaké feministické bojování. Právě i s vámi, s muži, chceme vytvořit rovnost, na které nám tolik záleží. V našem druhém panelu se budeme věnovat tématům překonání krize, zkušenosti a osvědčené postupy vnitrostátních parlamentů. Vyslechneme tři vystoupení a já požádám eh, řečnice, aby respektovali desetiminutový limit, abychom měli trochu času také na diskusy. Eh, jako první vystoupí baronka Deta Aukatin, předsedkyně podvýboru pro vnitřní eh, trh, infrastrukturu a zaměstnanost Eh, sněmovny lordů Spojeného království. Děkuji vám, eh, že jste dnes mezi námi. A pak eh, druhé svědectví se bude týkat Španělska a přednese je Carmen Quintanilla, předsedkyně výboru pro rovnost pohlaví ve španělské poslanecké sněmovně. Také děkuji, paní předsedkyně, že jste mezi námi. A konečně v rámci rovnosti žen a mužů. Vyslechneme jednoho muže, kterého tady vítám, pana Rolanda Kurto, který je eh, také v komisi pro rovnost mužů a žen. Eh, takže, pane předsedovi, jste senátor a zasedáte ve francouzském senátu. Bez dalších průtahů dávám hned slovo eh, Mm, tématu eh, Spojeného království. Deset minut, prosím. Um, děkuji vám. Dobré ráno. Srdečně vám děkuji za pozvání, abych mohla přispět k této eh, velice zajímavé akci plné informací. Jsem jednou z eh, předsedkyni podvýboru v sněmovně Lordu a mm, moje kompetence je výborná, protože se zabývám tedy vnitřním trhem, infrastrukturou a zaměstnaností. A je to opravdu velice důležité, eh, důležité pole kompetencí, nemůžu říct, že nedůležitější, protože eh, dalších pět předsedů by řeklo to tež. Já se na to můžu podívat eh, z z čistě národního eh, pohledu, ale ono to tak není, že by se Brité, Briti zabývali jen eh, našimi národními záležitostmi. Někdy se zabýváme například šetřením a žádáme vytváření zpráv. Já se dnes chci konkrétně zaměřit na to, jak jednotlivé členské státy a Evropská unie usilují o to, aby byly ženy lépe zastoupeny eh, na vedoucích postaveních, na vedoucích místech. Mladší generace žen je mnohem lépe vzdělána a připravená, má více příležitostí jít na univerzitu, a jsou eh, velice vzdělané a schopné a potřebují určité vzory, aby měli jistotu, čím se mohou řídit. Já jsem nyní vyslechla celou řadu příspěvků a vidím, že všichni máme své, svou zodpovědnost za to, že budeme pozbuzovat další generace k tomu, že budou přemýšlet pozitivně, že se nebudou dívat zpět a budou přemýšlet o starých bývalých problémech. V listopadu loňského roku náš výbor eh, předložil zprávu eh, ženy ve vedení vycházející ze eh, situace genderové rovnosti eh, ve vedení eh, organizací a firm. A překvapilo nás, jak málo je žen ředitelek ve Velké Británii a také v EU. Ano, došlo k určitému pokroku. Mnohem více pokroku se uskutečnilo, než kolik si přiznáváme. V roce 84 například, když, když jsem pracovala v jedné v jednom podniku. Jedna jsem byla jednou ze šesti žen na vedoucím postavení z mnoha eh, vedoucích eh, míst. A to ukazuje, že mužské zastoupení eh, v tedyž bylo 99,6% a že to ženské 0,3%. Nyní z tisku ze včerejška jsem, četla, jsem zjistila, že je to zpráva od fóra Eh, podnikových vedení. Místo šesti žen eh, ve vedení nyní je 315 žen ve vedení, což znamená, že máme alespoň 25% kvótu a ženy eh, tímto dosáhly tedy 25% zastoupení v vedení. Je pravda, že to trvalo dlouho, ale je to opravdu veliký skok. A jen eh, sedm podniků eh, z celé této velké skupiny podniků je vedeno výhradně muži. Ale nyní tato, tyto podniky jsou veřejně známy, takže můžeme říci, že naše snažení dosáhlo eh, určitého cíle. Eh, Hovořím-li o tom, že eh, kvóty mohou být určitým způsobem dosáhnout cíle, můžeme my nyní dosvědčit, že to šlo i bez kvót a to proto, že došlo k tomu, že zde byly určité, určité vzory podle kterých se další mohli řídit. Když se podíváme na tu skutečnost, že například ve Velké Británii ženy eh, tvoří 45 eh, pracovní síly a 60 eh, ehm, vysokoškolsky vzdělaných lidí jsou ženy, tak mi to nepřipadá dostatečné. 17,3 členů vedení jsou ženy, což je málo v souvislosti s předchozími čísly. Také se potvrzuje, že je mnoho žen, které jsou schopny být ve vedení firm a organizací. A 2500 žen e, uvádí, že by bylo ochotno a schopno tuto práci vykonávat. Také ekonomické školy produkují 7 e, tisíc žen, které jsou schopny být ve vedení ve Velké Británii. To všechno nám ukazuje, e, že jak společnost, tak podniky by měly prospěch, kdyby bylo více žen ve vedení, ale je velice obtížné prokázat přímou souvislost mezi finančním výkonem eh, společnosti a eh, ženskou přítomností. Ale je pravda, eh, že více žen ve vedení rozšiřuje takto obzory i pro další pracovní místa a širokou veřejnost. Ve finanční krizi došlo k mnoha chybným úsetkům a bylo by tehdy důležité mít ve vedení firem eh, rozmanitější názory, které by se uplatnily v diskuzi. Máme ten názor, že je zapotřebí vykonat mnohé ještě, aby více žen mohlo eh, pracovat ve vedení podniků, Potěšilo nás na druhé straně, že tu jsou některé pozitivní eh, vzory i z národ... Mm, na národní úrovni, na které by se měly zaměřit i národní parlamenty a vlády. Včetně Velké Británie bylo jasné v, čl... Eh, v členských státech, že je eh, dobré, aby do kodexů firem jako je ve Velké Británii, eh, byl kladen důraz na diverzitu eh, při eh, hledání kandidátů. A toho bylo dosaženo i například prostřednictví práce nominačních výborů, kde byl jasně popsána pracovní náplň členů vedení a tedy patřičních kandidátů s ohledem také na genderové otázky a diverzitu. Proto je tedy zapotřebí, aby všechny tyto náborové výbory zkoumaly diverzitu jednotlivých kandidátů. To platí e, pro podniky, ale e, samozřejmě nám líto, e, že v období krize a finančních úspor muži mají stále náskok před ženami. Máme zodpovědnost jak v politice, tak v podnikatelské sféře snažit se zmenšovat onen dopad toho pocitu zoufalství, který se zakořenuje zejména mezi mladou generací. Náš výbor se nedávno zabýval tím návrhem eh, záruky mládeži, eh, což má být základem pro doporučení pro eh, členské státy. A to proto, aby mladí lidé dostali v určitém časovém období nějaké zaměstnání a aby se tedy e, nestali dlouhodobě nezaměstnanými, což je velice důležité. My se tímto zabýváme. Jsme rádi, že komise pracuje s Národním parlamentem, aby se zabývala krizí nezaměstnaných mladých. A to má velice důležitou úlohu v tom, aby se, aby se vlády zaměřily na překonávání nezaměstnanosti, abychom si také mezi sebou e, prodiskutovali naše osvědčené praxe, což je právě dnes tato vynikající příležitost, jak už jsem uvedla. Kromě těch potíží, které musí čelit ženy, když chtějí usilovat o práci v podnikatelské sféře, jsou zde ještě další potíže. Ve Velké Británii eh, jsme měli zprávu, která se zaměřuje na Eh, dopad eh, na ženy ve veřejné sféře. Kolem 40 eh, z pracovních míst žen ve Velké Británii se nachází ve veřejném sektoru. To znamená, že škrty ve veřejném sektoru samozřejmě ovlivňují disproporčně právě ženy. Jak tato zpráva uvádí, ženy také mají horší přístup ke kvalitním eh, částečným úvazkům. Vím, že eh, tímto se zabýval i výbor eh, pro ženská práva a rovnost genderu v Evropském parlamentu a těším se na další informace, která by mohly vzejít z naší dnešní konference. Myslím, že je zapotřebí, abychom zmírnili eh, naše zaměřování se na problémy, protože ty jsou krátkodobé a každodenně se mění. Mění se podobně jako situace na burze. Spíše bychom se měli zabývat konstantní analýzou dosavadního stavu. Eh, zabýváme se jednotlivými analýzami a když budeme analyzovat stále hlouběji do minulosti, dostaneme se jedně do deprese. A tím ale nebudeme zlepšovat dopad krize na ženy. A a dopad, který muži, muži měli na tuto krizi především. Měli bychom se zaměřovat tedy na vzdělávání, jak o tom hovořila eh, jak o tom hovořila eh, paní Bezohná z Hewlett Pakardu. Ženy jsou skutečně výborné v informačních technologiích. Měli bychom toto všechno využívat, protože to jsou pozitivní aspekty. A z této konference bychom se měli odnést to, že bychom měli eh, odhlednout od toho, kde slunce zapadá, ale směřovat k tím směrem, kde slunce vychází. A já bych ráda řekla, že skutečně mi velice eh, Skutečně jsem si vědomá toho, že ve Velké Británii eh, automobilový průmysl je chápán jako eh, odcházejícím nebo zapadajícím průmyslem, ale vidíme, že je zde velká úloha právě informačních technologií, informačních služeb a na to se můžeme zaměřit. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. To bylo opravdu velice zajímavé vyslechnout si vaši analýzu eh, a vaše jasná slova. Přejdeme hned eh, ke eh, příkladu Španělska. Máte slovo na 10 minut, prosím. A následně budeme diskutovat o různých otázkách. Muchas gracias. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych chtěla, dámy a pánové, vás všechny pozdravit a chtěla bych poděkovat výboru pro ženské otázky Evropského parlamentu, e, poděkovat za pozvání na tuto e, konferenci, ve které se zabýváme bez pochyby jedním z velkých problémů, kterými žijí e, všechny země EU a především ženy. Ženy těžce prožívají eh, dopady hospodářské krize a proto je eh, velice na místě zabývat se tématem tohoto druhého panelu překonání krize, zkušenosti a osvědčené postupy vnitrostátních parlamentů. Já se samozřejmě eh, budu zabývat zkušenostmi ze španělské poslanecké sněmovny, ale chtěla bych říci, že mě doprovází také kolegyně, která je předsedkyní Eh, výboru pro rovnost pohlaví v Senátu eh, Španělska. Hovořme tedy skutečně o tom, jak hospodářská krize dopadá na ženy ve Španělsku. Myslím, že žijeme bez pochyby jedno z nejtěžších období eh, nedávné minulosti nebo nedávné historie Španělska. Místo předseda Evropského parlamentu, pan Pitela, to také řekl. Prožíváme bezprecedentní krizi eh, v naší historii. Krizi, která se <clears throat> prakticky již blíží rozsahu krize z konce 20. let a začátku 30. let. My si dnes musíme klást otázku, jaká budoucnost nás čeká, jaký chceme ovlivnit, abychom vytvářeli pracovní místa a abychom umožnili eh, statisícům lidí dostat se z té velmi těžké situace. Španělsko není izolovaný případ. Španělsko je případ, který prožíváme velice tvrdě, eh, když na nás dopadá hospodářská krize. Chtěla bych eh, eh, říci, že španělská vláda přistupuje k hospodářské krizi s velkými reformami, které jsme také prezentovali Evropské unii, aby se nám podařilo snížit náš deficit z 9,4 na 6,4 to by umožnilo otevřít dveře naději. Přivádí nás to k domění, že budeme moci se vrátit do období hospodářského růstu, do období hospodářského rozvoje a e, do situaci, ve které všichni e, chceme získat dobré pracovní místo. Ale chtěla bych ještě říci něco dalšího. Dopad hospodářské krize ve Španělsku na muže a na ženy je odlišný. Krize daleko více dopadá na eh, oblast stavebnictví. Nicméně musím říci, že počet nezaměstnaných je prakticky eh, paritní z hlediska mužů a žen. Eh, stejný počet mužů a stejný počet žen tedy je přibližně eh, nezaměstnaných. Eh, ženy pod 20 eh, pod věkem 25 let. V tomto případě dokonce ženy, mm, nezaměstnané ženy jsou v menším počtu než muži. Nicméně počty nezaměstnaných mužů a nezaměstnaných žen nad 25 let, tato, tato čísla jsou stejná. Přes 2 miliony žen. <clears throat> A přes 2 miliony mužů. O čem tedy hovoříme? Hovoříme o tom, jak krize dopadá na muže a jak dopadá na ženy. A jak bychom měli přistupovat k té velké diskusi o rovnosti, eh, abychom eh, zapojili i muže do boje za rovnost pohlaví, abychom dosáhli pokroku v situaci žen. A v tom případě musíme Eh, hovořit o tom, že chceme spravedlivější svět, rovnější svět. V dnešní době hospodářská krize ovšem přivádí daleko větší počet žen do chudoby než mužů. Jsou to ženy, které přijdou o zaměstnání, a které se musí postarat o domácnost s menšími eh, finančními prostředky než dříve. Nejenom s menšími finančními prostředky, ale také s menším eh, svobodou postarat se o děti, případně o eh, rodiče. Španělský parlament sleduje dopad hospodářské a finanční krize Toto téma jsme prodiskutovávali mnohokrát a hovořili jsme o různých parlamentních iniciativách, jak ve výboru pro rovnost pohlaví, na plenárním zasedání, v Senátu i v poslanecké sněmovně. Specifický dopad krize na ženy se konkrétně diskutoval eh, také v dalších iniciativách speciálně zaměřených na ženy. Hovořili jsme o hospodářské krizi z hlediska toho, jaká opatření eh, realizovat, abychom vytvářeli pracovní místa, zejména zaměřeno na ženy nad 25 let. Ale samozřejmě se zaměřujeme i na pracovní místa eh, pro ženy pod 25 let věku. Proběhla velice důležitá diskuse v parlamentu. Hmm, velice eh, důležitý aspekt, který jsme řešili, je rozdíl v platech, v příjmech. To má velký dopad na život žen. Ve Španělsku je to 16,5 a eh, to je zhruba průměrné, eh, průměrné procento z těch všech 27 zemí EU. A chtěla bych říci, jak už bylo také zdůrazněno dříve, že do Eh, velké míry eh, je to eh, způsobeno typem zaměstnání, protože 70% lidí, kteří mají částečný úvazek, jsou ženy. A to je další aspekt, 8 eh, rozdíl, procent rozdílu způsobuje také eh, smlouva na dobu určitou či na dobu neurčitou, protože právě ženy mají velice často smlouvy na dobu určitou. V Senátu i v poslanecké sněmovně jsme jednomyslně schválili jednu iniciativu, která žádá vládu, aby podporovala rovnost platů mezi muži a ženami a to díky tomu, že by daleko více prosazovala modely eh, umožňující rovnost mužů a žen, tak jak to figuje figuruje ve strategii eh, roku 2020 Evropské komise. Prostřednictvím této iniciativy také eh, chceme prosadit opatření, která umožní princip rovnosti eh, příjmů mužů i žen. Za stejnou práci stejná odměna nebo za práci stejné hodnoty stejná odměna tak, jak to žádá článek 45 našeho zákona o skutečné rovnosti eh, příležitostí muži a ženami, eh, eh, zákon z roku 2007. Žádáme tedy, aby se skutečně účinně bojovala proti diskriminaci v oblasti platové. Stejně tak je velice důležité, abychom zdůraznili, že Výbor pro rovnost pohlaví různých parlamentů, konkrétně španělského parlamentu, v této době velice jasně a účinně prosazuje opatření, eh, která eh, mají umožnit přístup k zaměstnání eh, a bez postihu platu. Apelujeme na vládu, aby provedla skutečnou diagnózu nerovnosti v oblasti platové mezi muži a ženami a další nerovnosti v oblasti profesní. Eh, dnes bych vám chtěla říci, že důležité je také, jakou práci rozvíjí eh, naše, náš výbor ve španělském parlamentu. Prožíváme velice těžkou situaci když vidíme měsíc od měsíce, jak eh, ve Španělsku ubývá pracovních míst, jak bohužel tato hospodářská krize mnohem tvrději dopadá na ženy a eh, situace žen v celém světě je situací chudoby. My eh, si tedy myslíme, že je důležité bojovat za zaměstnanost bojovat proti diskriminaci žen. V rámci našeho výboru jsme vytvořili zvláštní podkomisi, která zkoumá otázku profesního života, skloubení profesního života a rodinného života a sdílená eh, odpovědnost mužů i žen za péči o rodinu. V mnoha zemích Evropské unie, stejně tak jako ve Španělsku, se diskutuje tato otázka. Upozorňují mě, že mám už velmi málo času. Chtěla bych ještě říci, že když hovoříme o legislativních iniciativách, hovoříme také o tom, co právě v této době aplikuje španělská vláda. Španělská vláda, stejně tak jako regionální samozprávy, se eh, snaží Eh, zajistit alespoň minimální délku pracovní smlouvy na 6 měsíců, eh, jak pro muže, tak pro ženy. A v tomto případě eh, je vyplácena dotace, dotace, která je vyšší v případě ženy než v případě muže. Chceme také bojovat proti nezaměstnanosti žen, chceme bojovat proti té hrozné situaci nezaměstnanosti, která dopadá na miliony žen, jakož i na miliony mužů. V dnešní době se chceme věnovat otázce legislativní práce eh, v oblasti iniciativy projektu na vytváření pracovních míst. Eh, řečníci přede mnou, eh, konkrétně paní baronka Deta Aukatein, již říkala, jak je to velice důležité. Musíme prolomit tu situaci hospodářské krize, která tak dopadá na miliony lidí v Evropské unii. Hospodářská krize nesmí přece odsoudit k hlubokému smutku eh, tak velké množství lidí. Eh, parlamenty, poslanci, senátoři, všichni se snažíme společným úsilím, společnými obětmi eh, přispět k tomu, abychom se dostali z této velice politování hodné a těžké situace, kterou prožíváme v EU v podmínkách hospodářské a finanční krize. Chtěla bych ještě říct jednu věc. Vrátila jsem se nedávno z New Yorku, kde jsem se zúčastnila zasedání eh, OSN. Dnes více než kdy dříve předtím musíme společně postupovat. Celá EU společně v rámci eh, OSN. Když pracujeme na splnění těch 12 důležitých otázek čtvrté světové konference, eh, o ženách. Snažíme se tedy zajistit do budoucna rovné příležitosti a rovné podmínky pro eh, ženy i muže. Eh, v loňském roce společný dokument nebyl zveřejněn eh, společný dokument, který by definoval zaměření na situaci žen na venkově. V této chvíli pracujeme na dokumentu pro letošní rok, který se týká genderového násilí. Násilí, kterým trpí miliony žen na světě Evropská unie musí postupovat společně, ale je tady jedna země, eh, která v této eh, době nejedná společně za EU. Eh, společně prosím, ovlivňujme osud miliony žen na celém světě. Já se velice omlouvám, že jsem překročila čas. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji. A hned třetí projev. Pane předsedo, za Francii Eh, prezentujte politiky, které uplatňuje Senát. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Jsem ve stoprocentní schodě s eh, názory, které zde padly a s tím, co uvedla předřežnice. Otázka rovnosti mužů a žen není jen otázkou ženskou. To bylo vyřešeno a je to také důvod, proč já jsem zde dnes abych reprezentoval Senát Francouzské republiky. Dámy a pánové, sociální dopad ekonomické a finanční krize postihuje Evropu a svět a dnes by měl mobilizovat činnost Evropské unie a také jednotlivých členských států. V tomto boji, který musíme vést každodenně, abychom hájili pracovní místa a chránili naše spoluobčany a spoluobčanky eh, proti dopadům krize, můžeme se mnohému naučit z politik našich eh, sousedů či partnerských států. A proto jsem velice vděčný výboru pro práva žen a rovnost eh, eh, genderu a také jeho předsedovi panu Michaelu Gustafsonovi, že nám umožnil, abychom zde dnes diskutovali o takto důležitém tématu. Jedná se o ochranu rovnosti a práv žen a právě to může hrát veliký, velikou úlohu při řešení krize nebo e, oslabování jejich dopadů. Ehm, já e, bych chtěl hovořit také o legislativních e, ustanoveních francouzského parlamentu z poslední dobu a také o tom, co bylo formulováno v, na půdě parlamentu a senátu. Chtěl bych připomenout jednu důležitou věc. Rovnost přístupu a zodpovědnosti mužů a žen není dnes nic jiného než požadavek sociální rovnosti. Čím dál víc je také chápáno jako páka, která může jen zlepšovat řízení jak podniků, tak států. Po Eh, mnoho let byly prováděny různé studie, jak v Evropě, tak ve Spojených státech, a tyto studie ukázaly, že smíšenější vedení podniků může být velkou výhodou eh, protože přináší různé pohledy, různé eh, manažerské styly, různou vnímavost k jednotlivým varovným signálům. Právě v tom mohou ženy přispět pozitivně k rozhodovacím procesům. Samozřejmě Eh, feminizace eh, řízení není sama o sobě řešením všech našich problémů. Ale eh, neměli bychom podceňovat její význam, zejména v době krize. Francie v této oblasti chtěla jít dál, zavedla kvóty, které umožňují vyšší a progresivní zastoupení žen ve vedení velkých podniků. Tato iniciativa přichází od mých francouzských kolegů, poslanců, zejména od paní Marie Jo Zimmermann, která tehdy byla předsedkyní delegací výboru pro práva žen v v Národním schromáždění a vedla tento boj, kterému chci vzdát hold. Zákon z roku 27. ledna 20, 2011 byl přijat parlamentem a týká se e, vedení, tedy správních rad a e, dozorčích orgánů podniků, e, jak těch, které jsou na burze, tak těch, které jsou veřejnými podniky. V roce 2014 ty zmíněné orgány musí obsahovat alespoň 20 ženských členů. Toto, tohoto bylo dosaženo o tři roky později, to znamená v roce 2017, poměr žen a mužů ve vedoucích pozicích má dosáhnout 40 Tato ustanovení už přinášejí své eh, výsledky. A podle eh, zpráv, které máme z roku 2012 z října, vidíme, že ve správních radách 40 prvních největších eh, francouzských podniků nyní má, už teď má, 25% zastoupení žen. Také jsme měli příležitost se v parlamentu vyslovit o Evropské směrnici o lepší vyváženosti mužů a žen eh, na neexekutivních eh, postech eh, společnosti kotovaných na burze. V, v rezoluci z 5. února 2013 francouzský senát prohlásil, že se plně hlásí k onomu minimálně 40% Prahu každé, pro každé pohlaví v jednotlivých eh, radách a eh, v zavedení závazných eh, pravidel, což znamená určité povinnosti pro tyto podniky a proto jsme si přáli přijmout ambiciozní evropské a závazné cíle. Francie také má prostředek, který umožňuje lepší přístup žen k vedoucím místům ve veřejné správě. A to díky zákonu z 12. března 2012. To je kvota 40 eh, mm, nominantů eh, do, eh, na každé toto místo. Ministerstvo pro ženská práva nám sdělilo, že prakticky 16 nominací od května 2012 už se takto týkalo žen. Složení vlády nám ve Francii ukazuje, víte, že eh, tu máme prezidu, eh, prezidenta republiky a máme předsedu vlády. A nemáme ale rozdělený eh, parlament tady nemělo svou možnost, protože, to, protože zde máme i nerozdělení pravomocí. Nicméně, já bych chtěla připomenout, že Francie od roku 2012 má první eh, vládu, ve které je stejné zastoupení mužů i žen. To má symbolickou hodnotu a je to velice důležité. Máme i eh, ministra nebo mm, osobu, která se zabývá právě eh, právy žen což umožňuje, abychom systematicky se zabývali eh, dopadem legislativy na práva žen a na rovnost eh, mezi muži a ženami. Dámy a pánové, tímto způsobem jsme se snažili předcházet stereotypům o genderech a snažili jsme se urychlit eh, určité změny v mentalitě. Abychom mohli změnit mentalitu, je zapotřebí zahájit tuto činnost, tuto toto uvědomování se již od mateřských škol, je od nejranějšího eh, věku, abychom předcházeli zakořeňování stereotypů ve společnosti. A abychom posílili ještě rovnost těch slabších, eh, tak, v, tak máme radu eh, vytvořenou pro rovnost mužů a žen. Podle mého toto je nezbytné proto, abychom mohli skutečně eh, posilovat rovnost eh, mužů a žen ve všech eh, oblastech. To jsou tedy zákony, které byly odhlasovány v nedávné době ve Francii. A pak zde máme ještě zákon, který se zabývá za, e, násilím na ženách. Znamená to tedy, že celkově potřebujeme, aby veřejná politika se více zabývala e, Eh, rovností mužů a žen, také v jednotlivých eh, ekonomických eh, ovětvích. A právě tomu bych se chtěl v druhé části svého projevu. Statistické údaje, které máme z, z Ministerstva pro hospodářství, vidíme, že 75 zaměstnaných má nízký plat. Velká část těchto jsou ženy. A právě oni často eh, musí se starat také o rodiny. A pracují ve velkých podnicích, kde, je, kde jsou mm, platy nízké. Často takto jsou odsouzeny do eh, nejistoty v pracovních místech a k chudobě. Ekonomické studie to jasně ukazují. Ekonomická krize začala ovlivňovat v roce 2008 zaměstnanost mužů a způsobila masivní rušení pracovních míst v průmyslu, což je tradičně mužská doména. Zaměstnanost žen eh, je eh, především se vztahuje k oblasti služeb. A tehdy se zdála relativně chráněna před dopadem krize. Ale nezaměstnanost žen začala narůstat v roce 2009. Eh, nyní jsou ženy silně stiženy právě nezaměstnaností. nejen, že je více žen, které pracují na částečný úvazek, ale ještě se snižuje ten počet žen, které vůbec seženou eh, částečný pracovní úvazek. Částečný pracovní úvazek je, je eh, velice závažný jev a eh, vztahuje se k těm sektorům, kde pracuje méně kvalifikovaná pracovní místa. Jedná se zhruba 82 žen, které se tady v této situaci. E, pracovní zákonník v současné době poskytuje určitá, e, určitou ochranu, ale tato ochrana je slabší, protože je zde mnoho různých e, dohod, které oslabují možnosti zakotvené v pracovní zákonníku. Ženy tedy mohou někdy pracovat i na velice krátký pracovní uh, úvazek. Na závěr bych ještě chtěl říci, paní předsedkyně, že v rámci krize je zapotřebí zdůrazňovat také uh, aspekt uh, genderu delegace pro práva žen v Senátu věnovala svou práci na 2017 právě ženám eh, na pracovišti nebo v, pra, nebo v zaměstnání. Máme zde několik doporučení, jako například zlepšit eh, odměňování eh, hodin, které jsou odpracovány navíc, nebo Mm, se zabývat také přerušením pracovního úvazku a snažit se měnit eh, pracovní dobu tak, aby ženy měly lepší přístup k sociálním právům v době, kdy pracují na velice zkrácený pracovní úvazek. Systematicky eh, potřebujeme, aby ženy měly jasně stanoveny určitou určitou minimální hodnotu eh, pro částečné pracovní úvazky, aby to minimálně 24 hodin eh, týdně. Eh, kromě zvláštních zaměstnání a u studentů, kteří jsou mladší 26 let. Nyní se bude diskutovat návrh zákona na jaře v francouzském parlamentu. A to je všechno, co jsem vám chtěl říci. Děkuji, pane předsedo. Tento... Nous avons maintenant 8... A teď máme, prosím, osm žádostí o slovo. Jsou to uh, svědectví z různých uh, parlamentů. Já bych prosila, respektujte striktně dvouminutovou řečnickou dobu, abychom dohnali čas, tedy spoždění, které máme. Nejdříve paní Matráj z Maďarska. Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedkyně. V hospodářské krizi je zajištění rodin velice důležité, tak aby ženy mohly sladit rodinný a profesní život. Ve strategii 2020 se říká, že reformní programy musí uvádět v platnost členské země. Tak k tomu došlo i v Maďarsku. Měli jsme speciální problémy se zadlužením v cizí měně, neboť eh, to byl problém, který se týkal v první linii soukromých osob. Krize se nás projevila již v roce 2009. Počet nezaměstnaných a rychle narostl a tím se proces zvýšila i celková nezaměstnanost. Maďarská vláda se snažila zavést opatření, která by podpořila zaměstnanost. Například vznikl nový pracovní zákon, který podobně jako flexi pravidla, pravidla pro flexibilní práci Unie, zlepšuje zaměstnanost žen ve všech věkových skupinách. Zaměstnanost žen se zlepšila, a to o 600 tisíc na 1,6 milionů zaměstnaných žen. Navzory tomu došlo k dalšímu nárostu nezaměstnanosti a to proto, že e, pracovní trh opustili další pracovníci. Znovu došlo k zavedení programu na podporu zaměstnanosti a rovněž jsme zavedli daňová zvýhodnění pro osoby, které E, mají pracovní místo, ale jedná se o nejisté pracovní místo, takže jsou ve velice prekérní situaci. Jde nám o to chránit pracovní místa. E, tento program byl ve výši 1 milion eur, ten program z daňových zvýhodnění. Tak ponecháváme finanční prostředky pracujícím a e, daří se nám tímto způsobem vytvářet náš cíl, a totiž eh, vytvořit milion pracovních míst. Do konce roku mají vzniknout další pracovní místa, která budou vhodná pro ženy, které mají rodinu. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám a dávám slovo paní, panu Marianu Vasiljevovi z rumunského senátu. First of all, I would like... Za prvé bych eh, chtěl poděkovat eh, za zorganizování tohoto dnešního setkání a prosím, dovolte mi, abych hovořil rumunsky. Děkuji. Na první místě bych chtěl poděkovat za to, že jsem, že mohu vystoupit ze, ve jménu rumunského senátu. Chtěl bych eh, tady, nechci tady poskytovat technické a statistické údaje, ale spíš mě jde o to nadnést některé myšlenky, ideje, které vychází přímo ze srdce a chci říci, že vě, ženy jsou většinou těmi, které mají obzvláštní sílu srdce. Já jsem členem strany EPP, což je jiná strana, je to jakási platforma, která v sobě občanskou společenstvo. EPPD je stranou, která již eh, má velké množství pozitivních výsledků a která se soustředila přesně na téma, které je tématem této konference. Je to jediná eh, rumunská strana, která má v čele ženu. Má největší zastoupení žen v parlamentu, pokud ji srovnáme s eh, ostatními rumunskými stranami. Já jsem tedy muž, jsem ovšem předsedou výboru pro práva žen a rovnost mužů a žen. My tedy eh, zjišťujeme, že rumunský svět dominují i nadále muži, což je velká škoda, protože ženy mají velké schopnosti pro řešení problémů. Je tedy třeba se s tímto problémem potýkat a snažit se snižovat diskriminaci žen a vyloučení žen z rozhodovacích procesů. Chci říci, že z politického hlediska a ze sociálního hlediska je důležité, abychom rovněž počílili účast žen, což je naší snahou. Chceme podotknout, že v Národním parlamentu jsou nyní ženy zastoupeny eh, průměrně 30%. A to jsou eh, země, eh, které mají nejvyšší příjem na hlavu v rámci EU. Eh, promiňte, eh, mluvíte příliš, eh, příliš rychle. Já se snažím dodržet dvě minuty. Předsedkyně, ano, ale není pak možné zajistit tlumočení. Omlouvám se vás, ale držte se dvou minut, které jste už ostatně překročil, ale prosím, nemluvte tak rychle. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za upozornění, paní předsedkyně. Chci říci, že překonání krize Eh, a to, jakým způsobem se ji snažíme překonávat, eh, musí vždy zohlednit to, abychom silněji zapojili ženy do života našich společností a také do legislativních procesů v Evropě. V národních parlamentech by se toto mělo přímo odrážet na eh, jednotlivé zákony, které jsou přijímány. Naše strana chce v Rumunsku předložit legislativní návrh v tomto smyslu a doufáme, že ostatní strany nás podpoří. Ještě k situaci v Rumunsku, dámy a pánové, chtěl bych vás ujistit, že Eh, pro rumunský národ je účast žen velice důležitá. Ženy v Rumunsku tvoří početně většinu. Snažíme se tedy jít cestou integrace a to velice důsledně. A mám tím na mysli i integraci do šengenského prostoru. Chci říci, že vše, co by šlo proti právům žen, jde proti přání rumunského lidu. Náš rumunský lid eh, bere tyto záležitosti velice vážně. Děkuji mnohokrát všem. Zdravím všechny matky, všechny manželky a je to opravdu pozdrav ze srdce. Děkuji. Děkuji a dávám slovo paní Aně Biršal eh, za druhou komoru Rumunska a prosím, eh, myslete i na tlumočníky, nečtěte svůj text tak příliš rychle, ale snažte se přitom i respektovat dvě minuty. Děkuji. PDL s-au dovedit a fi o... Děkuji mnohokrát. Úsporná opatření, ke kterým došlo v Rumunsku, ukázala, že nevedla k očekávanému hospodářskému růstu ani k novým pracovním místům, což je něco, co naše společnost velice nutně potřebuje. Potřebujeme více pracovních míst a právě proto je tomu tak, že sociální skupina, která je nejvíce postižená, jsou právě ženy. Ženy ztratily svá pracovní místa a nyní je pro ně ještě obtížnější nalézt nové pracovní místo. A to proto, protože mají obrovské problémy, pokud práci mají, tak si ji vůbec uchovat. O to horší je to nalézt práci novou. Hospodářská krize dopadla zejména na jistotu, životní jistotu obyvatel, také na eh, klima, ve kterém rodiny žijí. Eh, sladění profesního a rodinného života je pro ženy velice obtížné, protože plní celou řadu úkolů. A zdále zde máme problém násilí páchaného na ženách. A tím nemyslím pouze násilí fyzické, ale také násilí psychické či násilí finanční povahy. V mnoha případech je tomu tak, že ženy nemají žádné jiné řešení a jsou nuceni se podrobit zneužívání a žijí tedy v prostředí, ve kterém panuje násilí a jsou dále a dále zneužívány. Bohužel je tomu tak, že ženy jsou na pracovním trhu stále ještě diskriminovány a to se týká jak zaměstnávání pracovníků, tak toho, kdo si pracovní místo zachová. Rovněž se to týká odměňování a povyšování do eh, vyšších eh, funkcí. A týká se to i žen, které jsou velice kvalifikované. Sociálně demokratická vláda Viktora Ponty se snaží tyto problémy řešit. A já jakožto poslankyně a členka poslanecké sněmovny jsem se podílela na přípravě nového zákona a tento zákon přichází příští týden do parlamentu a eh, ten zákon se týká právě rovných příležitostí pro ženy a muže. Na závěr bych ještě podotkla jednu věc. Záležitost pro evropské záležitosti, promiňte, výbor pro evropské záležitosti, který já tady zastupuji, přijmul několik stanovisek, které se týkají období 2012 a 2016. Tato stanoviska se na, jsou namířena proti obchodu s lidmi a týkají se rovněž celé řady dalších důležitých evropských témat. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a nyní dávám slovo zástupci Kepru, panu Fetisovi. Eh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní eh, předsedající. Με ιδιαίτερη χαρά σας προσφωνώ σε Děkuji mnohokrát, eh, je mi skutečně velkým potěšením, že se mohu zúčastnit eh, této schůze a vyjádřit se k tak důležitému tématu, kterým se zabýváme my všichni. Já bych chtěl poděkovat výboru pro práva žen a žen a mužů Evropského parlamentu za tuto iniciativu. Zároveň bych chtěla velice poděkovat všem řečníkům, jejich vystoupení byla na výsost zajímavá. Eh, skutečně je tomu tak, dopady hospodářské krize nejsou neutrální z hlediska pohlaví. Souvisí to s různými kliše, stereotypy eh, a předsudky, které se týkají role a eh, pozice žen ve společnosti těchto důvodů jsou ženy mnohem zranitelnější a dopad hospodářské krize je v jejich případě mnohem hlubší. Navíc úsporná opatření, které přijaly členské státy Evropské unie, či respektive které jim byly oktrojovány trojkou, tento problém ještě prohlubují oslabují se sociálně politické aspekty, oslabují se sociální dávky a to vše v rámci úsporných opatření. Týká se to zejména veřejného sektoru a tím obzvláště žen, protože ženy jsou zejména zaměstnány právě ve veřejných sektorech. Eh, v rámci svého příspěvku chci podotknout něco o praktikách a opatření, které se realizují na Kypru v důsledku hospodářské krize. Budu zcela stručný. Jde o integraci a reintegraci žen do pracovního trhu a posílení jejich role. Posílení a podpora žen. Toto je prioritou kyperské vlády a nad to je tomu tak, že sektory, ve kterých jsou ženy zaměstnány, jsou Eh, těmi sektory, na které se naše akce zaměřují. Jde tedy o rovnoprávnost. Máme tady program 2007 až 2013. V rámci tohoto programu máme celou řadu akcí pro integraci žen na pracovním trhu a jejich ekonomickou podporu. Během posledních let jsme měli na Kypru nejhorší nárůst nezaměstnanosti v celé Evropské unii, tedy společně se Španělskem. Pokud se podíváme na konkrétní čísla na Kypru, zjišťujeme, že rozdíl mezi zaměstnaností žen a mužů se změnil během posledních let. Podle statistických údajů statistického úřadu ve třetím kvartálu 2012 více než 12 že mužů bylo nezaměstnaných a více než 11 žen. Nezaměstnanost mladých lidí eh, mezi 15 a 24 lety. Tady jsme měli číslo 25,6 muži, 27 u žen. Ministerstvo pro dopravu životní prostředí přijalo opatření, která jsou kofinancována Evropskou unii. Pak se máme sociální odbory odpovídajících ministerstev. Zde také dochází k zavádění opatření, která jsou spolufinancována ze sociálního fondu Evropské unie. Dále máme zde středisko pro produktivitu, co se týká plánu znovu začlenování do pracovního trhu. I zde máme spolufinancování z Evropského sociálního fondu. Rovněž existuje speciální oddělení pro růst a pracovní místa. I zde máme finanční spolupodílení ze Evropského sociálního fondu. Děkuji mnohokrát. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji za to, že jste zdůraznili také poloevropské evropské úrovně. A nyní za kandidátské země promluví paní Toprak za Turecko. Mrs. Toprak. Ah. Yes, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Já bych chtěla zdůraznit tu, ten pravdu. Prosím vás, můžete se přiblížit k mikrofonu, je otočen na druhou stranu. Děkuji. Děkuji ještě jednou, paní předsedající. Já bych chtěla eh, se zmínit o některých paradoxních výsledcích eh, ekonomické krize ohledně mm, pozice žen. Mám na mysli následující. V průběhu krize ženy eh, ženy potřebují více pracovních míst, protože nestačí, aby vydělával v rodině jen jeden a také v průběhu ekonomické krize často narůstá rozvodovost, protože dochází k hádkám v rodinách. Takže mm, to je otázka zaměstnanosti. Na druhé straně ale je nedostatek pracovních míst. My, jako ženy, které jsou na, na vyšších pozicích, bývají ty první, kdo přicházejí o e, místa, možná eh, paní Okatarin by o tomto mohla hovořit, na nižších úrovních, ale zaměstnanci mají, eh, zaměstnat, eh, zaměstnavatele mají raději ženy, protože ženy jsou ochotnější pracovat na částečné úvazky, což samozřejmě znamená, že nemají jistotu pracovního místa, že nemají dostatečnou sociální jistotu. Ale kvůli této fluktuaci pracovního trhu a zastoupení žen na, na trhu v této době, je tu nějaký rozdíl mezi tím, co by národní parlamenty mohly dělat, aby vyřešili ehm, tento sociální status žen, nebo je eh, vedli spíše do, do toho středního proudu ve společnosti. Jak tedy reagovat na dobu ekonomické krize? Eh, abych ještě řekla, odkud pocházím. Já pocházím z největší opoziční strany v, v tureckém parlamentu, SAP, což je demokratická strana, a jsem místo předsedkyně výboru pro genderovou rovnost v parlamentu. Děkuji vám mnohokrát za vaše svědectví. Předám slovo zástupkyni Polského senátu, Polského sejmu. Velice nerada bych vám zkazila jména, je, je to paní Mozanovská? Omlouvám se za výslovnost. Paní převodničance. Děkuji. E, děkuji vám a já bych na úvod chtěla velice poděkovat e, výboru pro ženské otázky v Evropském parlamentu za eh, zorganizování eh, tohoto velice zajímavého setkání. I chci poděkovat eh, řečníkům za prezentaci jednotlivých panelů. Je vidět, že ženy mohou najít reakci na tuto krizi, protože potenciál ženské podnikavosti je veliký. Chtěla bych upozornit že pokud jde o potenciál žen, pak právě rovnost práv je klíčovým aspektem, aby bylo možné valorizovat eh, schopnosti žen v oblasti podnikání i profese. Ve všech eh, Eh, oblastech života musí mít ženy zajištěno bezpečí v soukromém životě, eh, v profesním životě, ve všech oblastech. Jde o eh, bezpečnost ženy, protože právě žena velice často je symbolem jistoty, bezpečí, lásky k bližnímu, lásky k, k rodině. Další otázkou je smíření, skloubení eh, profesního a rodinného života. Je důležité zajistit i v tomto aspektu eh, zabezpečení. Já bych chtěla poděkovat eh, za velice důležité spolupráci. Ehm, polská vláda přijímá opatření, která mají Eh, chránit ženu a mají zajistit eh, možnost uplatnění žen na pracovním trhu. Eh, a to díky také inovujícím opatřením boje proti Eh, eh, nezaměstnanosti. Ženy představují 36 aktivní eh, pracovní síly. Je tady stále rozdíl v platech, ale my nabízíme určitá flexibilní řešení, například flexibilní pracovní smlouvy a s pracovní dobou, která není striktně definována danými hodinami. Snažíme se brát v úvahu i problémy postižených osob, partnerství eh, s místními či regionálními samozprávami postupujeme a eh, snažíme se postarat i o ženy, které eh, právě porodily dítě. Snažíme se zaměřit i na ženy, kterým je přes 50 let. Snažíme se umožnit plné rozvinutí v pracovním životě, ale také zapojení do společenského života. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Já eh, prosím, ještě jednou apeluji, abychom dodržovali čas, protože máme mnoho eh, přihlášených do diskuse. Nyní paní Kazaka eh, z Lotyšska. Yes, hello, dear members. Dámy a pánové, já jsem velice ráda, že tady mohu zastupovat lotyšský parlament eh, na této diskusi. Chtěla bych eh, zdůraznit několik věcí a budu hovořit stručně. Já děkuji za všechny eh, náměty, které tady zazněly. A nicméně musíme pomýšlet na to, jak zejména posílit přítomnost žen v politickém rozhodování. Uvedu několik údajů o účasti žen v Národním parlamentu. V Lotyšsku máme 23 pouze 23% žen mezi členy parlamentu, 29% na eh, úrovni ministrů eh, v parlamentu, 35% žen v Evropském parlamentu a 33 eh, na eh, úrovni eh, náměstku ministrů. Chtěla bych uvést příklad jedné severské země, Finska, kde už sto let mají ženy právo volit, být voleny a 50 žen eh, se podílí eh, na práci ministerstev jako ministři, náměstci nebo jako eh, poslanci. Takové procento je úžasné. Myslíte si, že bychom měli alespoň na deset let jako dočasné opatření zavést kvóty, například také v Evropském parlamentě? Bylo by to také doporučení pro národní parlamenty? Myslíte si, že to by byla dobrá cesta? Děkuji vám za toto téma. A posledním, poslední řečnicí paní Elkalkara z Turecka. Druhé svědectví z Turecka. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat všem těm, kdo vystupovali. Hospodářská krize eh, v Evropě eh, se příliš Turecka nedotkla. Nicméně v posledních letech turecký parlament zavedl určitá opatření na zlepšení eh, postavení žen, a to kvantitativně i kvalitativně. Eh, podvýbor v rámci výboru eh, pro rovnost žen, který se věnuje eh, lepší osvětě, se věnuje těmto tématům od roku 2012. 13 zasedání už tady eh, proběhlo. Příští bude 20. 1. a 22. března v provincii Kudžajli. Zpráva o činnosti, včetně návrhu konkrétních opatření, pro veřejné eh, instituce a orgány, i místní samozprávy, i nevládní organizace eh, bude zveřejněno, jakmile eh, práce podvýboru bude ukončena. Díky Eh, změně výbora v zákona z roku 2011 eh, se prodloužila eh, mateřská dovolená na 16 týdnů a rodičovská dovolená umožňuje jak ženám, tak mužům mít k dispozici dovolenou neplacenou na 24 měsíců. A poslední bod, paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat své kolegyni paní Carmen mm, Puent My totiž společně pracujeme ve parlamentním schromáždění a spolupracujeme ve výboru pro nediskriminaci. Eh, děkuji tedy eh, Carmen za to, co řekla před chvílí. Hovořila o i o psychologických problémech, eh, například deprese, která také se šíří v této těžké době. Musíme brát v úvahu takovýto problém a bojovat eh, proti samozřejmě finančním, hospodářským problémům, ale současně eh, brát v úvahu, že to ovlivňuje rodinu, to znamená výchovu dětí. Jak bych to nejlépe řekla? Prostě postarat se, aby všechny ty eh, strašné problémy skončily. Věnovat se psychologickým dopadům, eh, které eh, mohou do budoucna přinést mnoho katastrof. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji všem těm, kdo vystoupili v diskusi z celé Evropy. Děkuji řečníkům panelu. Chtěla bych Eh, také se ještě eh, s pozdravem obrátit na všechny eh, europoslance, europoslankyně, kteří se podílejí na této práci a bez dalších průtahů chci vrátit předsednictví panu Gustavsonovi. Okay, um, we will then go on to the... Budeme postupovat dál k našemu třetímu panelu. A jde o to, jak můžeme uh, podpořit jako EU členské státy v posilování sociálních a ekonomických práv žen v období krize. Vyslechneme si tedy, jak Evropská unie může a bude podporovat Eh, práva žen v období krize. Už jsme o tom vypracovali dokument v našem výboru, ale především bychom si rádi chtěli zhlédnout video, video vzkaz od pana komisaře Andora, který mezi, nám, mezi nás nemohl dnes přijít, ale velmi laskavě eh, chtěl vám eh, poslat alespoň toto své sdělení. Bude tedy následovat videoposelství od komisaře Andora. Pokud tedy všechno funguje, spustíme video, prosím. It will come. Vice Chair, honorable members. Pane eh, předsedo, dámy a pánové, vážné poslankyně, vážení poslanci, chci eh, ze srdce pozdravit všechny, eh, zejména naše kolegyně. Je mi velice líto, že nemohu být přítomen osobně, ale velice rád k vám promluvím tímto způsobem. Toto je den, kdy máme přemýšlet o tom, jak daleko se nám podařilo dospět s ohledem na genderovou rovnost a zejména mm, s ohledem na zaměstnanost. Hovořím o tom proto, proto, že začlenění na pracovní trh je také jedním z nejlepších způsobů, jak se účastnit života společnosti. Genderová rovnost není jen základním právem, ale je také zásadní pro růst, prosperitu a konkurenceschopnost evropských hospodářství. S tím, jak stárne populace, snižuje se porodnost a mm, objevuje se možnost nedostatečných dovedností, je zapotřebí využívat talent každého jednotlivce a využívat také diverzitu genderů. Je to důležitější kdykoliv dříve. Nemůžeme ignorovat skutečnost, jak krize postihla rovnost genderů. Když eh, krize uhodila poprvé, Snížila se, snížil se rozdíl mezi eh, gendry, protože nejdříve postihla takové oblasti, jako je stavebnictví a výroba automobilů, kde pracují především muži. Ale od té doby docházelo také ke škrtům eh, ve veřejném sektoru, ve veřejných výdajích, což mělo negativní dopad na jeden z genderů. A to je způsobeno kromě jiného tím, že ženy e, jsou více zastoupeny ve veřejném sektoru a také jsou více závislé na přístupu k určitým službám, včetně péče o děti, e, dlouhodobé péče a zdravotní péče abychom dosáhli cílů Evropy 2020 v oblasti zaměstnanosti a snižování chudoby, měli bychom posilovat e, sociální a ekonomická práva žen. Ale čísla jsou výmluvná. Zaměstnanost žen je rozmanitá v Evropské unii, ale ženská zaměstnanost je vždy nižší než u mužů. V roce 2011 zaměstnanost mužů byla na 70,1% v 70 členských státech EU, ale u žen to bylo jen 58,5%. Navíc Jeden z deseti mužů pracoval průměrně e, na částečný úvazek, ale u žen tato průměrná hodnota byla 3 z deseti pracovat na částečný úvazek může být osobní volbou, ale často jde ruku v ruce eh, s nižším pracovním úvazkem, s menší jistotou pracovního místa, menší možností dalšího vzdělávání a snižováním penze nebo nižší penzí. Eh, což eh, samozřejmě souvisí také s tím, že je nedostatek prostředků finančních domácností, nedostatek péče o dítě a ehm, dlouhodobé péče. To všechno má dopad také na mladé ženy který může být ještě škodlivější. Může totiž bránit v plném příspěvku eh, k mateřství a tím pádem může ovlivnit i rozhodování žen, zda budou mít děti či nikoli. Právě proto je zapotřebí bojovat proti segmentaci pracovního trhu a pomáhat mladým lidem, včetně mladých žen, aby získávali dlouhodobé pracovní smlouvy. Jsou tu i další významné faktory, které ovlivňují účast žen na pracovním trhu a to nejen tedy v oblasti zaměstnanosti. Tyto faktory jsou zdůrazněny ve zprávě parlamentu z vlastní iniciativy, zabývající se dopadem ekonomické krize na rovnost genderu a ženská práva. Jak paní zpravodajka mm, Moran Šartě uvádí, pracovní podmínky žen jsou stále nejistější a jejich eh, mzdy výrazně poklesly. To je způsobeno přetrvávajícím rozdílem mezi mzdami mužů a žen a nedostatkem rovnosti v přijímání podpory v nezaměstnanosti, nárůstem nuceného částečného úvazku a velkém množství eh, pracovních úvazků na, na krátkou eh, dobu. Další eh, záležitostí jsou dovednosti. Třeba, že eh, ženy mají lepší výsledky než muži v mnoha disciplínách ve všech zemích OECD. Stále ještě je nízký počet žen, které jsou vzdělány v oblasti vědy, technologie, strojírenství, stavebnictví a matematiky. A ženy, které skutečně vystudují tyto obory, tam, kde je nejvyšší poptávka pracovního trhu, se často rozhodují, že právě v těchto oblastech pracovat nebudou. Je zapotřebí tedy se zaměřovat na podporu žen, mladých žen, aby studovali v těchto oblastech a aby následně pracovali v těchto oblastech. Dámy a pánové, takové faktory jako krátkodobý pracovní úvazek nebo částečný pracovní úvazek, eh, samoživitelé, rozdíly ve mzdách, Eh, také nám pomáhají vysvětlit, proč, 12, eh, proč je o 12 milionů více žen než mužů, které žijí v chudobě v Evropské unii. Otázka sociálního zabezpečení je jedním z hlavních cílů eh, při našich škrtech v rozpočtu. Potřebujeme mít na paměti, že sociální ochrana má základní úlohu v předcházení chudoby žen a v tom, abychom ženy pomohli vytáhnout se ze situace chudoby. Navíc sociální výdaje by měly být chápány jako eh, aspekt, který má genderovou dimenzi, a jako sociální investice. Proto je také zapotřebí, aby docházelo k lepšímu přechodu od eh, částečného pracovního úvazku k plnému pracovního úvazku, aby toto bylo doprovázeno eh, schůdným nebo možným přístupem eh, k péči o dítě a Eh, také k mimoškolním činnostem. To, to všechno by se měla, mm, tím vším by se komise měla zabývat eh, blízce eh, při zkoumání evropského semestru ve spolupráci s členskými státy. Je zapotřebí, abychom nastavili lepší rovnováhu mezi mm, profesionálním a osobním životem. A e, také by, e, bychom mohli zvážit, jak e, umožnit lepší přístup ke službám zaměřeným na péči a také k možnému možným fiskálním opatřením pro druhou osobu, která v domácnosti vydělává. Měli bychom se jako členské státy zaměřit také na rozdíl v odměňování mužů a žen, zejména ve dvou členských státech. Evropská komise navrhuje další programové období, další možnosti pro posilování genderové rovnosti. Komise vítá dohodu mezi Evropským parlamentem a radou za neformálního trialogu, který proběhl v prosinci. Stanoví jasnou povinnost zaměřit se Eh, na eh, genderové aspekty eh, v politikách a v programech, které jsou podporovány sociálním fondem. Dámy a pánové, cíl plné genderové rovnosti může vypadat jako vzdálený a nereálný cíl, který se před námi zdaluje čím dál víc, čím se k němu více přibližujeme. Ale budoucí růst a prosperita budou záviset na tom, do jaké míry budeme úspěšní ve využívání talentu nás všech, zejména pak žen. Děkuji mnohokrát. we can of course not thank him. Samozřejmě osobně mu poděkovat nemůžeme, protože tady pan komisař není, ale <clears throat> jsme velice rádi, že nám eh, poslal toto to videozáznam eh, a děkuji tedy takto eh, komisaři Andorovi i zástupcům komise, kteří tady přítomní jsou. Nyní budeme pokračovat. A budeme hovořit o tom, co e, vykonal e, výbor pro e, ženské otázky se své zprávy z vlastního podnětu. Dáme tedy slovo Elizabeta, já bych chtěl zdůraznit, že paní Moren je opravdu odvedla obrovskou práci, protože si dovedete představit, že to není zrovna nejsnadnější věc od se do po pravici eh, probírat ekonomické otázky. Eh, prostě většinou se levice a pravice na ekonomických otázkách zrovna neschodnou. A paní Moren Šartě opravdu se maximálně snažila a podařilo se jí eh, zblížit tyto názory v celé řadě otázek. Tak já samozřejmě nebudu říkat za ní, co nám chce sdělit. Jsem velmi rád, že byla tato práce odvedena. Děkuji za skvělé výsledky v této zprávě, která je opravdu výborná. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že především bych vám řekla, že v té práci mají zásluhy všichni stínoví zpravodajové a všechny politické skupiny. My jsme nechtěli, aby to bylo tématem rozdíle, rozdílejícím. Chtěli jsme, aby to bylo téma zpracovávané jako společné politické téma. A já děkuji eh, všem kolegům, kteří i v členských státech vyjadřovali stejného ducha. Eh, dopad eh, hospodářské krize na muže i ženy a zejména dopad hospodářské krize na ženy, to přece nemůže být eh, téma, kterého, které by si přisvojilo pouze jedna frakce. Musí to být sdílené téma. Téma hospodářské, politické, pro všechny. Takže děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám za to vše, co jste, čím jste přispěl vy v našem výboru pro ženy a příští týden eh, na plenárním zasedání budeme hlasovat a to hlasování na plenárním zasedání, to nám teprve skutečně prokáže, zda se nám to podařilo. První věc, kterou bych chtěla v této věci zdůraznit, je metoda, použitá metoda. My jsme použili dvojí metodu, eh, metodu analýzy, eh, situace, srovnávání různých politik, různých politických stran, abychom dospěli k prvnímu velmi širokému konsensu ve výboru pro ženy. Ehm, ehm, to budeme příští eh, úterý na plenárním zasedání schvalovat. Eh, naše práce je k dispozici online a tu ještě doplnila statistická studie, kterou jsme včera prezentovali A mezi tou analytickou metodou a statistickou metodou eh, se nám podařilo eh, dosáhnout stejných výsledků, které si toto srovnání můžeme prokázat. Takže statistika vlastně nás potvrdila v naší analytické práci. A druhé téma, které bych chtěla zdůraznit, krize a dopad krize vlastně dále eh, zdůraznili již dříve existující problémy. To jsou problémy, eh, o kterých eh, prakticky všechny země mlčely, nechávali je stranou. Nikoho ani nenapadlo, že by tyto problémy bylo možné odstraňovat. Je to například problém rozdílů v platech za stejnou práci mezi muži a ženami. problém eh, práce na částečný úvazek, kde jsou ženy v drtivé většině. Eh, problém smlouvy na eh, dobu určitou, kde také ženy mají drtivou většinu oproti mužům. Máme statistiky jednotlivých zemí, takže si můžete také tyto statistiky prohlédnout. Uvidíte situaci své vlastní země a situaci v celé Evropě smlouvy na dobu určitou, částečný úvazek, nejistota, nestabilita v pracovním místě. To všechno byly problémy, které již existovaly a ženy v těch nepříjemných bodech vždycky převažovaly. Pak přišla krize a ta obzvláště dopadla na ty zranitelné ženy a výrazně zvýšila negativní aspekty ať už je to v soukromém nebo ve veřejném sektoru. Smlouvy na dobu určitou, částečné úvazky, to všechno jsou smlouvy, na které jako první dopadá eh, krize a ničí tato pracovní místa. Třetí bod. Hodně jsme diskutovali zejména v radě naši nejvyšší představitelé státu a vlád hodně diskutovali o tom, že eh, volí spíše eh, úsporná opatření a škrty, nebo volí spíše eh, prorůstová opatření. No dnes taková diskuse je překonaná, protože potřebujeme mít jednak dobrou politiku, která by odstranila obrovskou zadluženost státu, ale současně potřebujeme i politiku růstu. Jak řekl před chviličkou komisař Andor, dobrá hospodářská i sociální stolit, polit, situace států, ta prochází i dobrou situací žen v zaměstnání. Nemůžeme tedy mít dvě strategie. Musíme se pokusit na evropské úrovni i na vnitrostátní úrovni postupovat tak, jak jsme to, vážený pane předsedo, my tady v tě, při zpracování těchto ukázek také prokázali, že potřebujeme mít politiku dvojí, umožňující dosáhnout obou, tém, obou cílů. A pak jsou tady ještě uh, témata, kde opravdu eh, musíme vytrvale působit řekla bych, že přednostně můžeme zmíři, smí, zmínit tři body. Za prvé, snížení rozdílu v platech mezi muži a ženami. Musíme si uvědomit, že na evropské úrovni eh, při nástupu do práce rozdíl v platu mezi mužem a ženou je zhruba 17 a to bych ještě měla dodat, že díky krizi se žena dostává později na trh práce. A to i v případě, že má lepší vzdělání než muž. Tento rozdíl v platu je nepřijatelný. A tento rozdíl ještě dále roste během profesní dráhy ženy. Při každém narození dítěte podle jedné studie OECD ve všech zemích, tedy každé narození dítěte, znamená 12% snížení platu oproti platu muže. A proč? Protože od narození prvního dítěte eh, žena už sama eh, se uchází o práci s menší odpovědností, aby měla čas starat se o dítě. Zatímco muž postupně eh, zaujímá pracovní místo eh, se větší a větší odpovědností. Eh, každé další narození dítěte znamená schůdek po schůdku, další a další pokles o 12 při druhém dítěti žena většině z 80% eh, přijme částečný úvazek a ženy, eh, které mají tři děti, většinou vykonávají jen 50% pracovní úvazek. Čili ten rozdíl dále a dále narůstá. To je všechno jsou důvody, proč mají ženy nižší příjmy než muži. A to je věc, eh, kterou, pane předsedo, bych chtěla zopakovat. Až se sejdeme s Jose Manuel eh, Barosem a s paní Redingovou příští týden. Protože všichni musíme eh, bojovat proti těm nevyužitým pracovním schopnostem žen. To není jen administrativní e, záležitost, není to jen záležitost soukromého sektoru. Jde také o to, aby ženy v profesní, prá, tedy v profesní dráze mohly uplatnit své ambice. A mně připadá, že to je opravdu téma, kterému se musíme věnovat, protože všechny členské státy e, maximálně investují do stejného vzdělání chlapců a dívek. Eh, a já se dívám právě na vás, protože právě vaše eh, svědectví bylo v této věci před chvílí velice důležité. Jak si můžeme představovat, že bychom v jedné fázi investovali do znalostí a eh, vzdělání, vzdělání žen a v další fázi toto vzdělání vůbec nevyužili, nebo ho využili pouze z 50% a nechali bychom ženy vegetovat v, nez, v nedůležitých funkcích. Tady není jen jeden nástroj, je třeba využít nejen nástroje vzdělání, ale využít také nástroje rovnosti platů a nástroje skloubení pracovního a rodinného života, aby narození každého dítěte nemělo negativní dopad na pracovní dráhu a neznamenalo nižší e, zaangažovanost ženy v profesní dráze. A všichni současně musíme také využít i nástroje profesního růstu. Je to tedy vlastně velice složité využití několika nástrojů na jednou. A v prostřednictvím evropského semestru, jak řekl komisař Endor, ale také na vnitrostátní úrovni na úrovni každého členského státu, musíme působit společnými kritérii, abychom neustále měřili dopady veřejných politik a ne, abychom se vzbudili v roce 2013 a kladli si otázku, jaké dopady mají veřejné politiky v krizi. Krize začala v roce 2008. Není tedy možné nechat problémy eh, růst v čase a nepostavit se proti nim. A ještě bych chtěla upozornit na jednu věc, která nás obzvlášť šokovala. V kritériích náboru pracovníků, to eh, ukazuje Eurobarometru, to se vám nebude líbit, pane předsedo, o nic více než mě, První tři kritéria pro nábor pracovníka u ženy jsou zda má či nemá děti. To je tedy osobní kritérium, diskriminující ženu velmi negativně. To není pozitivní, to je negativní kritérium, eliminační kritérium. Druhé kritérium, zda je k dispozici bez omezení času. A to je opět eh, velice důležitá věc. Eh, Vy jste hovořila eh, o možnosti práce na dálku, která právě kompenzuje tady tento problém diskriminace. A třetí kritérium, to je um, fyzická krása. Pohlednost ženy. Profesní zkušenost je až sedmým nejdůležitějším kritériem. Podívejme se, jak je to u muže. A je o všech 27 členských států. Ale jistě si najdete údaje pro svou konkrétní zemi. Na prvním místě je kritérium profesní zkušenosti. U ženy sedmé, u muže na prvním místě. Druhé kritérium kvalifikace. To jsou pozitivní kritéria u muže. Třetí kritérium jak je k dispozici časově. Takže vidíte, že e, to, co se u ženy použije jako negativní kritérium, to se tady použije jako pozitivní kritérium u muže. To, zda má děti či ne u muže, je až na desátém místě e, v pořadí kritérií. U ženy je to na prvním místě. Pak tedy vidíte, e, analýza Eurobarometru nám ukazuje, jací jsme. Ukazuje nám společnost Evropy, ve které žijeme. A když si eh, pročteme tato kritéria, pak vidíme, že nám zbývá opravdu hodně, hodně práce. Dnes dopoledne se hovořilo také o boji proti stereotypům. Samozřejmě boj proti stereotypům je součástí eh, celého tohoto souboru opatření. A opět eh, situace je eh, ještě mnohem složitější a mnohem závažnější. A chtěla bych eh, také upozornit ještě na další faktor. To je pyramida pracovních míst, zaměstnání, profesí. My pracujeme v rámci víceletých politik na období 2014 až 2020 v této pyramidě profesí a ve výhledu až do roku 2020 vidíme, že 15 Eh, nízkých pracovních míst eh, na té základně pyramidy zmizí. Zatímco eh, pracovní místa s vysokou kvalifikací na vrcholku pyramidy se zvýší o 15 Odkazuji vás na všechny studie CDFOPu v, té salu, v s tímto ústavem velice spolupracujeme. Jak vidíte, veškerá svědectví ze všech zemí to také potvrdilo dnes dopoledne. I odborníci to potvrzují. Na těch nižších úrovních kvalifikace je mnohem více žen zatímco na těch vysokých úrovních kvalifikace je velmi málo žen oproti mužům. Jestliže se tady nepokusíme o změnu, budeme mít eh, takový dopad, negativní dopad krize, že po krizi, až se budou znovu vytvářet tyto pyramidy, tak eh, půjde o určitou rekvalifikaci všech pracovníků a v té rekvalifikaci ženy opravdu nemají žádný náskok. Evropa musí vytvořit korektivní eh, politiky a já se především vracím k tomu, co řekl komisař Andor. Evropský sociální fond tady je právě proto, aby předjímal nebo předem počítal s těmi problémy, které se rozhodně objeví. V každé zemi, prosím, zmobilizujte se, aby eh, návrat žen do eh, zaměstnání, rekvalifikace žen, Eh, potvrzení eh, kvalifikační, potvrzení eh, praxe, aby to všechno mohlo prospět také ženám, aby to mohlo korigovat jejich dnešní velmi nespravedlivou situaci. A konečně bych chtěla říci věc, na kterou jsem zatím zapomněla. Protože platy jsou eh, v případě žen mnohem nižší než v případě mužů a protože eh, pracovní místo je mnohem nestabilnější, pak krize má eh, dopad takové tiché revoluce, že ženy sami z vlastního rozhodnutí odcházejí z práce, protože eh, ten plat je tak nízký, eh, náklady na to jsou tak vysoké, tak ženy prostě odcházejí eh, z práce potichoučku. Nenápadně. Když se podíváme dnes na evropské statistiky, pak vidíme, že dopad krize na práci mezi muži a ženami zas tak odlišné nejsou až na to, že Eh, ženy prostě už mnohem méně, oni prostě se stáhly, už do toho nejsou ani započteny. Eh, to ovšem neznamená, že odcházejí eh, z pracovního využití. Oni se pouze stahují z placených pracovních míst. Působí pak třeba v charitativních nebo jiných společenských nevládních organizacích, kde ovšem to, ta práce není placená. Eh, my se tedy musíme v politice postarat o návrat žen do práce a tady mám především na mysli Evropský sociální fond, který právě by měl být využit pro umožnění ženám návrat do práce. Eh, tento fond také umožňuje eh, rekvalifikaci žen, které pracují od roku 2014 nebudou financována pouze školení lidí, kteří nemají práci, ale také se budou platit školení pro eh, osoby, které eh, pracují, ale potřebují rekvalifikaci. Jistě chápete, proč já tak eh, hájím Evropský sociální fond, protože jsem tady zpravodajkou v Evropském parlamentu v této věci a právě my všichni můžeme přispět k vytvoření lepší rovnosti mezi muži a ženami. Já bych nechtěla zneužívat Eh, tady svého postavení, pane předsedo, a proto už končím a vracím vám slovo. Ale jak vidíte, máme velký boj před sebou ve všech frakcích. Tak, tak, tak jättemycket, fru Moin Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Dala by se ještě říct celá řada věcí, mnohé zde zaznělo. A je velice znepokojivé slyšet, že, že vzhled ženy je kritériem, eh, vyšším kritériem než profesionální zkušenost. To je opravdu zarážející. V roce 2013 jsou ženy stále viděny jako někdo, kdo má mít především zodpovědnost za děti. Pokud já vím, tak k, k dítěti je zapotřebí dvou lidí. A měli by mít tedy rovnou e, příležitost to dítě také vychovávat. A nemělo by se tedy zdůrazňovat jen u jednoho z daného páru, eh, jestli má děti nebo ne, při případném zájmu zaměstnání. Vzhledem k tomu, že musíme skončit ve 12.30, protože pak eh, končí i práce našich tlumočníků. Chtěl bych ještě uvést velice eh, krátkou diskuzi. Především bych chtěl přivítat paní Gurmáji, která je stínovou zpravodajkou k této zprávě z vlastní iniciativy. Paní Marenšartě eh, zde již hovořila jako zpravodajka a paní Gurma je také poslankyně Evropského parlamentu. Předávám jí slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem silně přesvědčena, že tato diskuze ukázala, že pokud to je skutečně nějaká záležitost, která se týká žen a mužů, jak bychom se jak bychom měli postupovat nyní tedy v době krize. Nyní budu hovořit maďarsky, protože eh, zde mám tuto příležitost. A jsou také kolegové z Maďarska. Milé kolegyně, milí kolegové, Elizabeth svou zprávou prokázala, že se jedná o téma nadstranické, ke kterému můžeme a měli bychom přistupovat nadstranicky. Ona skutečně dospěla ke koncenzu napříč všemi politickými skupinami a jedině takový ten koncenzus je pravý. A já jsem rovněž přesvědčena o tom, že zájem žen musí stát nad jakýmkoliv dalším stranickým zájmem. Děkuji rovněž všem, kteří jste vystoupili, eh, kteří jasně by formulovali to, co musíme v budoucnu učinit. Děkuji rovněž panu komisaři Andorovi za jeho projev. Paní komisařka Redinková bohužel nemohla přijít. To je také jasný postoj. Toto téma je tak důležité proto, protože krize velmi stížila situaci žen. Úsporná opatření prohloubila jež, ještě více již stávající nerovnost, řekl bych spíše propast mezi muži a ženami. Ženy byly krizí postiženy dvakrát. Je to krize hospodářská, finanční, ale i morální. Tím, že došlo ke snižování platů a také nepřímo tím, že došlo ke škrtům v sociální oblasti, sociálních dávkách byly ženy postiženy obzvláště. Krize znovu nastaly otázku rovnosti žen a mužů, ale na druhé straně se na toto problematiku bohužel v důsledku krize také často zapomíná a proto my bychom se měli postarat o to, abychom se tímto tématem zabývali. Stávající nerovnosti byly, jak jsem již říkala, prohloubeny. A krize se často bere jako záminka, proto aby se prováděly další škrty a úspory v sociální oblasti. Takto postupuje mnoho politiků, proto bylo dobré, že pan komisař Ando v tomto smyslu se vyjádřil velmi jasně. Co se týče našeho výboru pro práva žen, náš úkol je zajistit, aby tato otázka byla otázka, které se bude společnost věnovat. Zejména jde o situaci žen, která mají nejistá pracovní místa, pracovní místa s nízkými platy a které nejsou zaměstnané na dobu neurčitou. Jde o to, abychom zlepšili jejich situaci. Je třeba, abychom vyslali kritické poselství. Musíme jednat i hned, neprodleně. A to nejen v jednotlivých členských státech. Je třeba, aby naše strategie měla vyšší dimenzi na evropské a globální úrovni. A to tak, že vytvoříme povinná opatření na evropské úrovni tak, aby otázka rovnosti žen a mužů byla základní prioritou ve všech parlamentech členských států. Je nyní na Evropské komisi, aby vyslala nejenom jasné poselství, ale také, aby převzala jasnou vedoucí úlohu v této oblasti. Musíme eh, zajistit to, aby toto téma mělo patřičnou váhu na evropské úrovni. Potřebujeme zrevidovat stávající evropskou legislativu s tímto účelem. Budu citovat jeden příklad. Jsem zpravodajkou pro přístup ke sociálním službám a odpovídající provádějící směrnici. Zde, jako i v případě mnoha dalších směrnicích členské státy nepřistoupily k implementaci této legislativy. Krize provádění směrnice ještě zpomalila a tím ještě zhoršila stávající situaci. Rozdíl mezi platy žen a mužů je tak veliký, že ženy musí ročně pracovat o 95 dnů déle, respektive pracují ve srovnání muži 95 dnů v roce zadarmo. Pokud eh, se nám ovšem nepodaří přikročit ke jasným konkrétním činům, respektive přijmout jasné, závazné, konkrétní zákony, tak naše úsilí bude vníveč. Je důležité, abychom měli průřezové ustanovení ve všech politických oblastech, zejména eh, v těch oblastech, které jsou prorůstové. Společně s panem Gustavsonem bereme naši úlohu velice vážně a pokud to bude nutné, tak jsme ochotni jít eh, i proti postoji rady. Naše speciální otázka, totiž téma, jaký dopad má krize na ženy, musí být podložena statistickými údaji. A dále je nutné, abychom, až budeme mít k dispozici odpovědající údaje, jasně analyzovali, jaké jsou konkrétní nerovnosti v jednotlivých členských zemích a potom se postarali o zlepšení situace. Občané a občanky očekávají od Evropského parlamentu, že provede konkrétní krok. Děkuji vám, paní Gurmaj. Skutečně, máme málo času. Jako další paní Kazaka z Lotyšského parlamentu. Prosím, hovořte stručně. Děkuji vám mnohokrát za udělené slovo a děkuji také za celou diskuzi a za panely. V roce 2008 Lotyšsko spadlo do krize. Tato krize trvala čtyři roky. Fiskální politika a zákonodárství jednalo eh, a díky i pomoci Evropské unie nyní jsme mimo krizi a splňujeme kritéria ke vstupu do eurozóny, takže to je takové dobré znamení. Pokud země se zařídí podle striktní fiskální politiky, může víc krize. Negativní stránkou této věci však je, že 35 eh, chudých lidí eh, v Lotyšsku jsou bohužel děti a my potřebujeme politiku pro děti, Zabýváme se politikou eh, pro ženy, eh, obchodování eh, s lidmi a také nebankovní úvěry, ty rychlé úvěry, násilí na ženách. To, je, to jsou všechno věci, kterými se zabýváme, protože jsou i problémy s tím, že některé rodiny zbankrotovaly. Chtěla jsem ale připomenout, že když procházíme krizi jako nový demokratický stát, Všimli jsme si té tendence, že mnoho mezinárodních fondů stahují peníze e, z východní Evropy e, a poskytují je e, nevládním organizacím. Samozřejmě, že my podporujeme nevládní organizace, například organizace, které se zabývají právami žen, dětí a podobně. Velká část našich státních nevládních organizací není na na pokraji bankrotu, takže již není mnoho eh, organizací, které by se zabývaly eh, bojem proti korupci, ženskými právy, reprodukčními právy. A já jsem chtěla toto zde přednést, jakým způsobem chce tuto situaci řešit, co by se dalo učinit pro ty státy, kde eh, dochází ke ztrátě nevládních organizací. V současné době totiž vidíme, že naše společné chápání reprodukčních práv, které bylo sociálně přijatelné, je nyní spochybněno, zvlášť eh, dotovanými eh, nevládními organizacemi. A vidíme tuto tendenci zaměřující se zejména na reprodukční práva. Prosím, berte tedy v úvahu, že v krizi se takovéto věci mohou dít, že je oslabován i systém nevládních organizací. Ještě jsem se chtěla zmínit, že Lotyšsko přijalo celou řadu politik zaměřených na vytváření lepší sociální zabezpečení, na eh, přijímání lepších politických řešení. A prosím, pomozte vstoupit do OECD to je nyní na našem novém programu. Prostřednictvím té osvědčené praxe můžeme dosáhnout eh, realizace eh, i politik zaměřených na rovnost. Ještě jednou jsem chtěla říci, že se nám podařilo dosáhnout za těch posledních několik let v Evropské unii tolika věcí. Potřebujeme nicméně vyřešit ještě mnohé. Děkuji pan e, Gaupeles, paní Gaupeles, europoslankyně. Nemígérem, hogy eh, be fogom hozni minden... Děkuji. Eh, prosím, dovolte mi hovořit maďarsky. Nemohu slíbit, že budu stručná, ale pokusím se soustředit pouze na to nejpodstatnější chci říci, že nejsem členkou výboru eh, pro práva žen, jsem členkou výboru pro hospodářské záležitosti a proto bych se chtěla podívat na tu otázku tak trochu z hospodářské perspektivy. Souhlasím s tím, co zde řekla paní zpravodajka a ten nový způsob při zblížení, ten nový postoj je velmi pozitivní. Skutečně, ženy jsou oběťmi krize a proto musíme zakročit odpovídajícím způsobem. Nepotřebujeme pouze evropský pohled na celou problematiku, ale potřebujeme skutečná opatření rovněž ze strany členských států. Eh, vlády by se měly snažit o to zlepšit eh, situaci žen. Toto by měla být prioritní otázka ve světle krize. A to i v případě, kdy dochází a kdy je nutné přijímat škrty a úspory. Jsem potěšena, že maďarská vláda již dospěla k výsledkům v této oblasti. Jedna z mých eh, kolegyní to tady již zmiňovala. Existují dvě iniciativy, kde jsem toho názoru, že ty výsledky ještě nejsou dostatečné a proto jsem vypracovala dva návrhy na změnu. Té jedna oblast, které se to týká, se týká pojištěvnictví a pojištění. Bohužel na naše podněty jsme neoddrželi ze strany komise řadu reakci a proto jsem naformovala oficiálně druhou otázku a ta zní, jakým způsobem bychom mohli využívat strukturální fondy a strategii EU 2020 a uvést je v soulad s podporou nových eh, podniků, které budou zakládat ženy. A dále druhá otázka. Poté, co jsem si vyslechla od paní zpravodajky to, co říkala o propastí mezi platech žen a mužů, chci podotknout, že v Lisabonské smlouvě, a je to článek 57, se uvádí, že nesmí existovat žádné rozdíly v odměňování a členské státy tedy toto nedodržují a Evropská unie nekontroluje opatření členských států v této oblasti, pakliže vůbec nějaká mají. A proto chci v pondělí eh, podat písemné prohlášení, A já vás prosím, abyste toto prohlášení podpořili, které půjde tím směrem, abychom měli lepší kontrolu provádění evropské legislativy do národního práva. I nadále vám přeji mnoho štěstí a mnoho úspěchů při vaší práci a skutečně eh, bych velmi ráda viděla hmatatelné výsledky, které budou následovat po naší dnešní konferenci. Děkuji. Ano, a nyní nás tlumočníci každou chvíli opustí, takže budeme postupovat bez tlumočení, ale ještě máme dva řečníky. Je zde někdo za komisi? To je pan Marčety. Chcete teď promluvit, pane Marčety? OK. <laughs> That might have been a rhetoric question from... To může být retorická otázka, samozřejmě, ode mě. Omlouvám se za to. Pan Demetris Quintalido. Minuto. Jenom minutku, prosím. Chtěla bych poděkovat, pane předsedo, eh, poděkovat za tu skvělou diskusi na téma ženy eh, a dopady eh, krize na ženy. Chtěla bych dodat dvě věci. Myslím, že paní Šartě velice dobře upozornila na problémy. Tato velice důležitá diskuse o dopadech hospodářské krize která eh, se vede eh, ve vašem výboru a v celém Evropském parlamentu, eh, tady vlastně dokázala vytvořit souhlas všech politických skupin a bylo by dobré dívat se na možnosti řešení krize ze ženského hlediska. Já bych ještě chtěla říct jednu důležitou věc. Během celého dopoledne tady zaznělo mnoho věcí, včetně rozdílů eh, v platech mezi muži a ženami, nejistota pracovních míst žen, eh, postoje mačistické, patriarchální eh, při náboru žen, tak jak to ukazuje studie Eurobarometru, která zdůrazňuje, že třetím nejdůležitějším kritériem je vzhled ženy při náboru já si tedy kladu tuto otázku. Evropský parlament eh, už eh, pracuje řadu let, eh, už mnoho let se snaží zlepšit situaci žen, snaží se přispět k rovnosti mezi muži a ženami. A nyní si musíme položit tuto otázku. Hospodářská krize vlastně nás vrací zpět, ničí zaměstnanost žen. Tisíce žen, snad miliony žen ztrácí svá práva. A paní Šartě, já bych chtěla říct, že právě Evropský parlament tady musí sehrát velice důležitou vedoucí úlohu, být lídrem eh, ve všech těchto snahách eh, v této situaci, kdy se snažíme spustit takové politiky, které umožní řešení politické krize a zabrání dopadům na ženy. Děkuji vám. Eh, děkuji a ještě dám na chviličku slovo paní Šartě. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji všem za jejich eh, vystoupení. Já jen velice stručně se pokusím schrnout, co tady zaznělo. První nejdůležitější věc a tady reaguju na dvě otázky, které zazněly od eh, kolegyně z hospodářského výboru. Tady je právě důležité, aby hospodářský výbor eh, ve svém eh, přínosu podpořil práci našeho výboru pro práva žen. Ano, samozřejmě, že musíme rozvíjet podnikavost žen. Ano, Evropský sociální fond je jedním z nástrojů a možná tím eh, nejdůležitějším nástrojem, eh, který je možné použít, aby ženy eh, dostávaly další možnosti vzdělání a mohly se prosadit. Nejde o to jenom říci, že je třeba rozvíjet podnikavost žen. Když je ponecháme podnikat, aniž bychom jim pomohli, a tady je velice důležitý pojem sítě, podpůrné sítě, ať už jsou v nich muži nebo ženy. Prostě určité, určitá podpora těch žen přece je nemůžeme poslat do války na frontu, aniž bychom jim pomohli zvítězit. To je první bod. A v politice eh, v strategie Evropa 2020 je to velice důležité. Druhý bod Zcela e, oprávněně zdůrazňujete, že v Lisabonské e, smlouvě je článek 157, který e, má zabránit rozdílům v platu. Ale víte, i ve vnitrostátních zákonech je celá řada věcí ve prospěch rovnosti mužů a žen a není to respektováno. A to je to nejhorší protože eh, poslanci, poslankyně říkají, je to v zákoně, takže je to v pořádku. No, ale ono nestačí, aby to bylo v zákoně, ono to musí být respektováno v praxi. A pane předsedo, myslím i na tlumočníky a proto dodám jen poslední, moc, eh, poslední bod. Máte pravdu, když říkáte, že zlepšení postavení ženy ve společnosti není lineární. Já jsem uh, historička a zabývám se historií hnutí žen. V historii máme mnoho příkladů, eh, které ukazují určitý trend, který se pak zase zvrátí opačným směrem. Není to nic stabilního, definitivního, lineárního. Války například eh, byly uh, jak důvodem k útlumu, tak i důvodem k zestupu žen. A tady zranitelnost v hospodářském slova smyslu je také velice, velice eh, důležitým kritériem. Potřebujeme mít politiky, které mobilizují i Evropu, aby tady došlo k hospodářské stabilizaci. Děkuji. Děkuji všem za eh, příspěvek do diskuse, děkuji všem řečníkům a řečnicím a děkuji také všem účastníkům, eh, kteří kladli výborné otázky. Vím, to je škoda, že eh, tak často nemáme dost času a že musíme ukončit jednání. A děkuji také tlumočníkům, děkuji sekretariátu, který odvedl skvělou práci na organizaci této konference. Dnešní den byl velmi užitečný. Je to den, eh, který nám přináší eh, další zkušenosti a další perspektivy. Náš výbor eh, pro práva žen rozhodně neu, ne, neustane ve svém úsilí a bude dále se zasazovat za zlepšení situace.